Buongiorno a tutti, se prendete posto. Hm? Dobrý den vám všem. Prosím, abyste se všichni posadili, abychom mohli zahájit dnešní zasedání. Dnes máme velice nabitý pořad jednání, takže začneme naši práci prezentaci paní Burjové na téma Evropského kodexu pro elektronickou komunikaci. Tento nový legislativní text byl již dlouho očekávaný. 14. září komise zveřejnila tento nový evropský kodex týkající se elektronických komunikací a ten obsahuje čtyři legislativní texty, na kterých jsme v našem výboru pracovali už nějakou dobu. Určitě kolegové z tohoto výboru vědí, co jsme konkrétně připravovali ve věci telekomunikační legislativy. Víte, že tu máme velké uh, pokroky v technologických eh, změnách, také co se týče způsobu využívání, no a samotného tedy vývoje a využívání technologií. Takže je důležité se zabývat analýzou tohoto nástroje v rámci tedy mm, takového otevřeného ducha a spolupráce. Tak to bychom tedy měli uchopit eh, zpracování tohoto legislativního textu k diskuzi. Máme hodinu a půl, budou mít slovo koordinátoři a ostatní členové výboru. Já bych tedy navrhla, abychom si v první řadě vyslechli prezentaci eh, paní eh, Buriové na nějakých 10 či 15 minut. Poté proběhne první kolečko eh, s koordinátory nebo z jejich zástupci. Poté eh, paní Burjová poskytne první eh, reakci na to první kolečko eh, ze strany koordinátoru a poté si vyslechneme ostatní členy výboru. Jedná se o složité téma a já bych tedy hned předala paní Bury slovo. Dobrý den, vítám Eh, chci pozdravit všechny eh, zde přítomné. Velice mne těší, eh, že mohu být zde mezi vámi od nastoupení do mé funkce. To poprvé, kdy tady hovořím Eh, od předsednického stolu a eh, chtěla bych tedy eh, říci, že se již dlouho čekalo na revizi toho telekomunikačního rámce. Je to samozřejmě část toho našeho společného úsilí ve věci digitálního jednotného trhu. My jsme se snažili kodifikovat několik legislativních textů, snažili jsme se je konsolidovat, zjednodušit, ale také učinit podstatné změny v tomto rámci. No a doufám, že se nám v konečném důsledku podaří mít opravdový kodex pro elektronickou komunikaci, který tedy bude funkční v nadcházejících dekádách a poskytne nám opravdový tedy Eh, rámec pro tu elektronickou komunikaci. No a na úvod bych chtěla opravdu poděkovat členům vašeho výboru za spolupráci. Eh, záležitosti telekomu jsou i středobodem vaší práce a myslím, že společně tady najdeme dobrá řešení pro tuto práci. Takže ano, v polovině září Komise eh, předložila tento balíček konektivity, obsahuje několik důležitých bodů, které vám tedy představím. V první řadě bych chtěla hovořit eh, o konektivitě nebo o těch takzvaných eh, záměrech ve věci gigabajtu. Asi všichni víte, že digitální jednotný trh nebude existovat, pokud nebudeme mít nejmodernější vysokokapacitní internetové připojení po celé Evropě. A to není e, otázka jenom nějakých velkých měst, ale týká se to také lidí žijících ve venkovských oblastech, takže to jsou asi ty největší výzvy, kterým tady čelíme. No a rozhodně nemůžeme nevyužít tuto příležitost. Týká se to totiž evropského růstu, konkurenceschopnosti, ale také naší územní a sociální soudržnosti. Proto tedy právě v tuto chvíli představujeme rámec, který vyhlíží až e, do roku 2025 a má také v sobě obsaženou vysokou politickou, jak by to mělo dopadnout. Naše ambice je e, taková, abychom měli adekvátní konektivitu, která bude poskytovat dobré pokrytí všude. Takže komise to nazvala konektivita pro kompetitivní digitální jednoduchý eh, společný trh směrem k evropské gigabajtové společnosti. A tam jsme si stanovili tři hlavní takové cíle do roku 2025. Měly by být doplňkové, byly stanovené tedy pro digitální agendu, kterou velice dobře znáte, ale zacházejí ještě dále, protože mají takový dlouhodobý časový horizont. Takže když mluvíme o konektivitě, tak eh, tedy je to o tom, jak by to mělo pomoci lidem v každodenním životě. V první řadě tedy u té konektivity je to konektivita pro ty hlavní socioekonomické faktory, to znamená pro eh, školy, pro eh, dopravní systémy, pro poskytovatele veřejných služeb a podobně, tedy taková ta hlavní střediska veřejného života, školy, eh, zařízení pro děti, prostě všude, kde se setkávají lidé. A přejeme si, aby tam byla ta nejlepší, nejvýkonnější konektivita, aby to opravdu přispělo k rozvíjení No a co to všechno představuje v praxi, uvedu několik příkladů. Například, když budeme mít gigabajtovou konektivitu, budeme mít eh, tedy rychlý přístup, tak třeba eh, vytvoření takového CT skenu, tak místo, aby se eh, zpracovávalo třeba 14 minut, tak bude hotov za 40 vteřin. To jsou tedy ty časové rozdíly, o kterých hovoříme anebo například nějaké podnikové servery, pokud padnou, tak eh, se je podaří eh, zase zprovoznit ne za několik eh, dní až téměř měsíc, ale za nějakých 30 hodin, což je velice dobré a zjednoduší to život velkých podniků. Dále snažíme se také mít nepřerušované pětigenerační pokrytí. Víte třeba, že i ve Štrasburku to někdy selhává, padá to, přejeme si tedy mít plné, kvalitní, stabilní pokrytí. To znamená záměry eh, takové ty střednědobé do roku 2020-2025, že to pětigenerační eh, spojení bude dostupné jako kvalitní, plné komerční pokrytí eh, ve všech hlavních městech členských států, no a pak společně Eh, s tím prostě si přejeme, aby to podpořilo i konkurenceschopnost našeho průmyslu. No a další záměr je, aby eh, všechny evropské domácnosti, nejen ty ve městech, ale prostě i ve venkovských oblastech měly přístup ke konektivitě, to znamená, aby mohli používat rychlost alespoň 100 MB a za vteřinu a s možností to pak modernizovat i na tu gigabajtovou rychlost. Samozřejmě, e, že i rodiny potřebují e, mít kvalitní e, připojení pro své telefony, pro své televize, pro jejich nejrůznější aplikace. No a jak jsem zdůraznila na úvodu, přejeme si, aby to nebyl digitální rozkol, ale aby to bylo opravdu služba poskytovaná pro všechny. Uh, to znamená, pro všechny tyto eh, záměry potřebujeme kvalitní, vysokorychlostní a kapacitní eh, sítě. Je třeba tam tedy provést určité změny a také povzbuzovat nezbytné investice. Potřebujeme tedy společné evropské úsilí, abychom se k tomuto cíli dostali. To asi nemusím tady zdůrazňovat. My za komisi doufáme, že Evropa se k těmto cílům společně přidá a umožní nám toto zrealizovat. To znamená, v rámci tohoto balíčku jsou tři hlavní opatření. V podstatě i v tom úvodním projevu eh, pana Jungera se toto objevilo. V první řadě eh, Wi-Fi připojení, eh, je to označení takzvaně Wi-Fi for EU což by mělo být poskytování bezdrátového připojení v hlavních střediscích komunitního života, ve veřejných budovách, knihovnách, klinikách, náměstích. Podporujeme tedy místní orgány k zavádění tohoto i další orgány s nějakou veřejnou misí. To znamená, aby věděli, jak to může být přínosné pro jejich životy tuto iniciativu zmínil předseda Juncker v tom svém prvotním projevu. Je to něco, co je velice takové viditelné, symbolické, co může Evropa nabízet svým občanům ve městech a prostřednictvím se toho se tedy podporují i ty přístupy k digitálním službám, tedy že tu bude vysokokapacitní přístup a lidé zjistí, jak to může změnit jejich život. Tento systém eh, se bude vlastně nějak rozdělovat prostřednictvím takových malých eh, voucherů, budou to malé eh, částky. Doufáme, že to bude jednoduché, rychlé a nebyrokratické. Takže je důležité tedy, aby toto fungovalo do konce roku 2017. Přejeme si tedy, aby to postupovalo rychle, aby to byl systém, který i v praxi bude fungovat velice rychle, aby prostě lidé věděli, že když eh, chytnou eh, na svůj eh, mobil, tak budou rychle vědět, že jsou v nějakém veřejném prostranství, kde je zdarma Wi-Fi. Na tento projekt je vyčleněno na tři roky 120 milionů, není to tedy velká částka, ale pokud bude dobře využita, tak to bude opravdu výtečná jedinečná příležitost abychom mohli poskytnout konektivitu 6 až 8 tisíců místních eh, komunit do roku 2020. Samozřejmě, že každé to připojení Wi-Fi bude sloužit mnoha E, lidem, to znamená podle odhadu to bude nějakých 40 až 50 milionů Wi-Fi připojení za den. A, já doufám, že tedy my spolu i s vámi na tom budeme spolupracovat. Tento nástroj by měl být schudný a, a fungovat velice rychle, takže čas je tady velice důležitý. Proto velice spoléháme na vaši podporu, aby tato iniciativa mohla opravdu změnit život našich občanů. Druhou částí toho balíčku je akční plán eh, pro 5G. Už jsem tu hovořila o té pětigenerační konektivitě, takže jsme přijali akční plán, aby se rozvinulo 5G eh, do roku 2020 Eh, určitě někteří členové vašeho výboru eh, tuto oblast znají velice dobře. Je třeba tedy se ponaučit z toho, co tu bylo před 5G a nyní tedy toto rozvinout v Evropě. Takže navrhujeme jasnou cestovní mapu, jak pro veřejné či soukromé investice, pro pětigenerační infrastruktury a myslíme si, že co je tady klíčové, to můžete vidět na tom slajdu, je, aby všechny ty cestovní mapy a priority byly soustředěny a jak si šly stejnou cestou, aby ty eh, spektrové eh, rozsahy byly dostupné pro 5G eh, ještě před rokem 2019, kdy bude komunikační celosvětová konference VRC 19 také si přejeme zajistit eh, včasné rozšíření v těch hlavních eh, městských i eh, dopravních střediscích, podporovat takové celoevropské cesty, nabízet také podnikům řešením prostě, aby to bylo přínosné pro občany. No a v neposlední řadě apelujeme na průmyslu, protože to je podle našeho názoru zásadní, abychom spolupracovali a také, abychom měli podporu členských států, zejména co se týče standardizace tady eh, v těchto aktivitách z 5G. No a za třetí, takový ten klíčový prvek je tohoto evropského kodexu je eh, tedy nařízení BEREK, takže aby se splnily tyto záměry gigabitové společnosti. Odhadujeme, že budeme potřebovat nějakých 500 miliard v investicích pro nadcházejících 10 let. Mm, už eh, tedy odhadujeme, že tu máme nějakých 155 eh, miliard, kterých se nám tedy eh, zatím nedostává, takže je zapotřebí, abychom těch dodatečných 155 miliard nějak zajistili ten eh, kodex pro elektronickou komunikaci staví na stávajících ustanoveních pro elektronickou konkurenceschopnost, ale eh, Zdůrazňuje zde také eh, nezbytné sítě pro investice a aby se zajistilo, aby všichni aktéři měli rovné příležitosti, i co se investic týče. My si uvědujeme, že je důležité zajistit zejména právní jistotu a předvídatelnost pro jakékoliv investory. To znamená, více se tu uznává ta nezbytnost obchodních dohod, spolu financovací projekty, zajistit nezbytnou regulační intervenci, aby se zajistilo, že se zvolí ty správné investice a to umožnilo mít do roku 2025 ty správné infrastruktury již hotové také eh, eh, chceme mít takové regulace, které budou povzbuzovat eh, i zapojení alternativních investorů, že se umožní přístup k těm zásadním veřejným mm, infrastrukturám. A, a ehm, také je důležité, aby zároveň fungovala i nezbytná míra kontroly nad těmi investicemi. Co se spektra týče, to je takové složité eh, téma, ale komise si uvědomuje, jak je to důležité také na tom zapracovat v rámci celého balíčku. Eh, přejeme si tedy, aby se eh, tady udržela dynamika a pokročilo i v této věci. Parlament nás vždy v této oblasti podporoval, za což vám děkujeme a doufám, že i nyní v té klíčové části balíčku nás budete podporovat. Dále si přejeme také posílit předvídatelnost v těch eh, mm, investicích, to znamená stanovují se tu minimální licence na období 25 eh, let, což je v souladu s rozhodnutím parlamentu před dvěma lety a také, aby se urychlilo přidělování eh, spektra, tady dlouhodobější licence, vše bude rychleji fungovat. Dále si přejeme konzistentní eh, přístup, co se týče povinnosti k pokrytí, sdílení sítí, aby se tedy opravdu stimulovalo eh, to rozšíření 5G i v těch venkovských oblastech. Myslím si, že je to opravdu rovnovážný návrh, eh, je v souladu s tím, s tou cestou, kterou parlament i rada stanovili na počátku a jak jsem říkala, nyní je ale dynamika celého toho textu lepší a myslím, že jsme hodně pokročili. No a na závěr bych ještě chtěla něco říci, co tento kodex bude znamenat pro spotřebitele a co tady navrhujeme tedy ohledně eh, nařízení BEREK, tedy roli eh, regulátoru tyto vysokokapacitní sítě nebudou dobře fungovat, pokud v ně nebudeme pevně věřit a nebudou dobře zpracovány. To znamená, v tom novém rámci to bude vysoká míra ochrany spotřebitele, to je takové nezbytné východisko a bude tu tedy konkrétně ochrana rozpracována pro tu telekomunikační oblast také jsme postup, poměrně eh, rozpracovali ta eh, univerzální pravidla eh, týkající se telekomunikačních spojení a nyní si přejeme, aby prostě tu byly smlouvy o konektivitě dostupné pro všechny, aby všichni měli přístup k, k té základní konektivitě. No a aby se podpořila ta pravidla, tak bude zapotřeby aktualizovat i ten stávající institucionální systém, to znamená soubor pravidel min, minimálních eh, pravomocí v každém členském státě a BEREK bude taková přepracovaná nová evropská agentura, která bude vlastně tak nějak eh, spolupracovat s národními agenturami, bude mít podobná a podobné pravomoci a vlastně převezme na sebe zodpovědnost za tento nový rámec. Takže abych to eh, zhrnula, myslíme si, že ty příležitosti z digitálního jednotného trhu by neměly být jen pro některé, ale pro všechny. To je takový hlavní záměr tohoto balíčku. Víme, že tedy pokrytí a širokopásmové technologie dosahují již 70 všech domácností, ale stále eh, eh, ještě se dostávají jenom do 28 venkovských domácností a proto musíme nalézt řešení. A my jsme přesvědčeni, že s těmito všemi návrhy, které jsem právě představila, se nám podaří dosáhnout splnění té výzvy. Wi-Fi v Evropě, tedy doufáme, že k ní budou mít přístup do roku 2017 všichni občané, že se tedy naplní tato iniciativa. Doufám také, že Evropa rychle pokročí v diskuzích o konsolidaci kodexu. Stále ještě čekáme i na překlady, ale doufáme, že už nyní to bude důležitý politický signál, který nám umožní postupovat rychle a e, doufáme, že se politicky dohodneme do konce roku 2017, tedy to je ta naše ambice i v rámci e, strategie pro digitálně jednotný trh. Takže je důležité, abychom s tím pokročili ještě v rámci tohoto mandátu, protože v opačném případě tu podniky ani lidé, e, podniky nebudou vidět jaksi naplnění tady toho a přijdeme o velkou příležitost, eh, nedostaneme se tedy kam jsme chtěli a nesplní se ani ta politická vize do roku 2025. A ještě jednou vám děkuji za pozornost a děkuji za spolupráci. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci. Myslím, že si opravdu zaslouží aplaus za to, jak byla jasná a komplexní svým přístupem. Chci všechny ujistit, že opravdu chceme dostat té výzvě zde ve výboru a i v Evropském parlamentu jako celku. Ten kód, ten přístup v sobě obsahuje opravdu mnoho výzev, ale už dnes odpoledne na zasedání koordinátorů, přestože zatím nemáme překlad, už se možná dohodneme na volbě zpravodajů. Každopádně se toho chceme pustit co nejdříve. A nyní tedy kolečko vyjádření koordinátoru, pak eh, tady přednášející odpoví jako první pan Karn. Děkuji, děkuji komisi za tuto iniciativu. Všichni už eh, nějakou dobu netrpělivě čekáme a myslím si, že eh, nikdo nespochybňuje zde v této místnosti ani jinde skutečnost, že pokud chce Evropa být konkurenceschopná a zachovat si svou pozici ve světě, tak to bez konektivity opravdu není možné. Ehm, tedy nadšení eh, beru jako jistotu. Není pochyby. Nechceme slibovat něco zadarmo. Chceme, abychom byli schopni e, vše dodat e, a naplnit sliby. Wi-Fi for you, ano, to je dobré. Zajistit e, přístup k Wi-Fi, ale 6 až 8 tisíc těch center, to není až tak eh, přehnaný počet, ale bohužel peníze, které jsou na to napojeny, se zdá, až tak dlouho to nedokážou utáhnout. Tedy samotný nápad je opravdu chválihodný. Na druhé straně ty sliby. Tam musíme být opatrní, aby občané měli reálnou představu, co můžou čekat. No a ten cíl, tedy minimálně pěti násobné zpřístupnění prostředí pro investice, to je ano, zásadní věc. Na druhé straně musí mít každý investor zajištěnou návratnost investicí, tedy musí se mu to vyplácet. Ono se to snadno takhle konstatuje. Horší je to s tímto naplnit a ty investory najít. Jinak ta iniciativa je opravdu velice vítána. Moje politická skupina rozhodně se chce toho ujmout a nevím, jestli budou ostatní kolegové koordinátoři souhlasit. Ano, já jsem pro to pustit se do toho, zvolit ko- je co nejdříve. Mm, ano, máme diskusi o spektru, zvažuje se to, Myslím si, že neexistuje nikdo, kdo by se myslel, že je třeba eh, přistoupit k realokaci, aby to, k tomu mohlo dojít, ale v některých zemích už se to spektrum předělávalo, ehm, přesouvali eh, se ta pásma, přesouvala se. Takže to bude takový praktický aspekt, kde už něco někde bylo rozběhnuto a bude to třeba nějak eh, pojednat. Nechci tedy eh, vyznít jako škarohlíd. Budeme to silně podporovat, ale musíme si velice opatrně promyslet, co budeme schopni v nejkratším možném termínu vůbec nabídnout a pak to i naplnit. Děkuji panu Karincovi a nyní paní Danika. Děkuji. Já jsem toho názoru, že balíček komise si opravdu zaslouží podporu parlamentu. Ze své strany bych rád zdůraznil, že jsem rád, že konečně zde máme balíček, který hovoří o 5G. To už je téměř na poslední chvíli. Tak eh, rozhodně nyní už musíme přistoupit ke koordinaci toho, co se děje v členských státech, tak abychom se vyhnuli či už odstranili jakékoliv rozepře při přidělování spektra. Ono se v některých členských státech například chrání určité části toho spektra z vojenských eh, důvodů. A pak ještě jde o to jakým způsobem se v každém jednotlivém státě bude přistupovat například k výběrovému řízení těch poskytovatelů a zda to jde zrychlit. Teď k tomu Wi-Fi for You. Ano, to je kvalitní projekt. Na druhé straně přidělování těch úkolů a spekter, to bude klíčové. Totiž jakýkoliv úspěch bude zmařen, když například eh, se ukáže, že ta minimální suma v té první fázi dokonce už ani nestačí a že nemáme na druhou fázi. Tedy zda je to možné rozpočtově vyřešit, jinak se nikam nedostaneme. A pak eh, nařízení Berek a telekomunikační záležitosti. Já zastávám názor, že příliš přísná regulace svazuje telekomunikacím ruce. Když to vše budeme se snažit ukočírovat takto přísně, tak nakonec neumožníme volnému trhu, abychom ho využili tak, jak můžeme. Já ještě nemám ten balíček berek přečtený řádek pořádku, ale mám trochu starost, protože tady vidím úlohu komise vůči načtení berek je, je třeba pojímat řádně, totiž komisař se má starat o strategii. A nyní když by se někdo chtěl ujmout i politického směřování, tak to už zachází příliš daleko. Berek přece se má snažit nastavit pravidla a komisař to má nějakým způsobem na to dohlížet. Jakékoliv politické zásahy naopak mohou situaci v některých eh, politických eh, vyjednáváních eh, v některých členských zemích vše stížit. To vyjednávání se pak tak zaplete, že už pak to nemá žádné eh, výsledky. Pak náklady na přidělování spektra u 4G už se považují často za příliš vysoké. A když to bude blokováno na této etapě, tak se vše vymkne. Vymkne z ruky, takže tady si musíme přesně nadefinovat, kdo bude se zabývat čím a i u Vereku si to musíme pohlídat a jinak přejí všem zlomte vás příslovečný. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil k tomu poděkování kolegů eh, zástupkyni generálního ředitele za představení toho celého širokého rámce. Eh, Evropa určitě potřebuje pro jednotný digitální trh eh, maximální špičkovou konektivitu napříč a jsme skutečně na hraně přenosových rychlostí a potřebovali bychom, aby tento, tato oblast byla eh, možná dál, než je v současné době a hlavně na větší ploše. Jako zpravodaj telekomunikačního CEFu si nemohu dovolit vzpomenout, byl jak jsme se natrápili s kolegou ještě Gunnarem eh, Hekmarkem, jak jsme se trápili, začali jsme s velkými představami a skončili jsme na desetině objemu toho celého, eh, celého projektu a bylo to velmi komplikované, jak naplnit ty velké představy a měl bych proto trochu obavy, abychom nešli do velkých představ a najednou narazili, že eh, naše představy na začátku byly příliš široké. Určitě platí, že telekomunikační průmysl potřebuje pro velké investice do sítí regulační jistotu. Na to jsme naráželi i taky u toho CEFu. E, doufám, že skutečně ten návrh bude future proof, e, tak abychom, aby právě tento průmysl mohl předvídat, kam se bude ubírat hlavně ten regulační rámec, aby, abychom jej nemuseli zase počase, počasně měnit tak jak jsem říkal, ta nezbytnost posílení vysokorychlostních sítí je skutečně enormní. Na druhé straně musíme dávat velký pozor, abychom eh, investicemi eh, z veřejných prostředků nebo evropských prostředků, ať je nazveme jakkoliv, nevstoupili do eh, té otevřené soutěže v rámci normálního komerčního růstu a možná někdy i neskomplikovali Eh, jednodušší, eh, jednodušší růst. Volba, a zase se vracím k tomu, eh, tomu našemu telekomunikačnímu cefu, kde pomáhat těmi veřejnými prostředky, musí být jasně definovaná, protože ten střed toho, té aktivity veřejných aktivit a veřejných prostředků, tedy komerčních prostředků, může být také s určitým způsobem i brzdou. Jako velmi pozitivní eh, vnímám zpřehlednění a spojení stávajících směrnic, protože těch směrnic je příliš mnoho a když se podaří to eh, stáhnout dohromady, tak určitě to pomůže zpřehlednění využití spektra, i když budeme asi neustále mít některé problémy s, eh, s tím, že o spektru se rozhoduje na, na národní úrovni a ta, to propojení jednotlivých sítí může být svým způsobem problém. Eh, děkuji za to před, představení všech těch záměrů a věřím, že eh, kodex povede k, skutečně k tomu rychlejšímu růstu a i všechny aktivity, které jste představila, včetně eh, Wi-Fi EU, že budou, budou jenom podpůrné, aby se nám rozšířila rychlost a propustnost sítí. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, kolega, kolegyně Kalas. Děkuji komisi za návrh. Z naší strany chci uvítat tento jednotný přístup. Mám ale konkrétní otázky. Za prvé k tomu spektru bereme-li v úvahu, jak obtížné bylo přidělování těho 7 megabitového pásma, máte nyní nějaký nový nápad, jak v tom postupovat? Za druhé, berek. Ano, je dobré mít lepší celoevropský dozor, protože v současné době je berek pojímán jako něco, co je v národním zájmu. Nikdo se nedívá na to, jak to má vypadat z celoevropského hlediska a z pohledu provádění těch návrhů. A to by mě připadalo zásadní v tom. A nyní konkurenceschopnost na telekomunikačním trhu, hospodářská soutěž, já to vítám, ale na druhé straně mám i otázku. Vidíme mnoho takových spojených nabídek. Není to tak, že by nějaký operátor poskytoval pouze telekomunikační služby. Často poskytuje různé přidružené služby. Ehm, dívala se na to komise, na konvergenci různých služeb a na definici ehm, toho, jak to má tržně vypadat a jaký to má tržní pak vliv a tržní postavení. A co se týče ehm, nezávislých služeb, uplatňování například eh, obslužnosti telefonního čísla 112. Já si říkám, jak pak to působí v praxi, pokud někde například není pokrytí, nebo nemáte, pokud nemáte operátora, tak můžete stále ještě volat na ta nouzová čísla. Ale pokud tam není vůbec internet, a na tom je závislé, že někdo bude schopen ten hovor přijmout, jak to pak funguje v praxi? Je tam nějaká obava, že lidé budou závislí, že budou muset použít WhatsApp, aby se kontaktovali s nouzovými službami a pak to nedokážou a pak budeme na tom ještě hůř, než jsme na tom nyní. Takže to jsou konkrétní otázky z naší strany. Jinak děkuji za vše. S radostí čekáme na další spolupráci. Děkuji. Pan kolega Rino. Děkuji, paní předsedající. I z mé strany srdečně díky komisi za prezentaci. Jedná se opravdu o důležitý projekt. Doufám, že bude zdárně pokračovat. Co mi připadá jako zejména důležité, je to, co zaznělo naposled, totiž špatné zásobování vesnic či špatná přístupnost na venkově, tak aby i tam byl výkonný internet. Tam potřebujeme právní úpravu, aby to vzniklo. V opačném případě vynecháváme zásadní část evropské Eh, ho území a rovněž to znamená, že zapomínáme na významnou část našich občanů. To si nemůžeme dovolit. Proto vítám, pokud máme zde takový cíl posílit regulačními prostředky Evropu jako celek, musíme mít opravdu rozumnou, eh, zdárnou, vyvaženou právní úpravu. Bohužel rovněž nesmíme zapomínat na to, že často jednotlivé členské státy prioritně zvažují vlastní zájem na úkor celoevropského přístupu. To ale nejde. Tady mně připadá, že právě internet a frekvenční pásma tam mi opravdu připadá, že zájmy jednotlivých členských států nemohou předčit celoevropský zájem, takže tam bych podpořil komisi, aby se toho ujela. Wi-Fi for you. Ano, velice rozumný a slibný projekt, právě protože zde hovoříme o veřejném zájmu z pohledu internetu, komunikací, eh, hovoříme o demokratizačním procesu. Možná se jedná poměrně eh, k ostatním o maličkost, o drobnost, ale ono i automobilový průmysl začal tím, že se objevila nejdříve jednotlivá vozidla na cestách a víme, kam to dospělo. I zde se na to musíme podívat a opravdu se o to postarat. Ultimo intervento dei coordinatori, la collega Paní kolegyně Kapel. Děkuji, paní předsedající. I já chci poděkovat zástupkyni komise za tuto zajímavou prezentaci. A chci k tomu podoknout, že samozřejmě my už jsme velice ner trpělivě vyčkávali, eh, co uslyšíme. Říkáme o eh, giga, hovoříme o gigabajtovému společenství a eh, právě o technologii 5G v kontextu rychlého internetu. Ale při provádění opravdu potřebujeme členské státy. Moje mateřská země Rakousko už nějakou dobu se zmiňuje o miliardě na široké pásmu, ale nakonec se ty peníze nějak nikde nezmotní. Takže tady musíme důsledně uh, prosazovat, aby každý členský stát vše dokázal provést do praxe, aby právě i na venkově ten rychlý internet se stal skutečností, protože když se snažíme podpořit venkovské oblasti, hovoříme o mobilitě, o elektronické konektivitě, tak to potřebujeme právě tak na venkově, jako někde ve městech. A to samozřejmě bude znamenat velký velký finanční um, Eh, závazek. A já si myslím, že právě fond EFSI by se měl do toho zatáhnout a mělo by se i tam podporovat projekty typu eh, soukromý a veřejný sektor při zpřístupňování internetu právě na venkově druhý aha, hlavní taková zásadní záležitost technologie 5G Tady může Evropě, Evropa dosáhnout mnohého. Pokud nechce se vzdát prvenství, to právě nedávno zmínil komisář Oettinger, že zatím je tím pionýrem, průkopníkem Jižní Korea. Pokud se chceme vyrovnat těm nejlepším, tak se do toho musíme pustit co nejrychleji. A i to zaznělo, harmonizace spektra. Jak chceme v praxi provést 5G, když nemáme společné spektrum? Když chceme projet autobusem z Štrasburgu do Frankfurtu, tak se nedá zůstat u stejného operátora, to prostě není únosné. A pak jste hovořil o třech záležitostech konkrétních. Wi-Fi for you. Ano, já s tím souhlasím, ještě by se měl ověřit dvě věci. 120 milionů. To mi připadá, že je poměrně skromná částka na to, abychom měli 6 až 8 tisíc místních komunit zapojených do tí, sítě. To si dovolím spochybnit. A druhá věc, už jste hovořilo o e, těch e, řízeních, kde se města už vyhlašují nějaké výběrové řízení na e, přístup k internetu zdarma. Ale to se musí vše zapojit do toho projektu. S tím by se měl počítat, to by se měl interně prověřit, jak to do všeho zapadne. Pak ten plán, to už jsem o tom hovořil, je dobré to, ho dosáhnout do roku 2020. A pak ještě poslední věc. Lavina investic a takovýchto rozšířujících aktivit musí znamenat zároveň zvýšenou ochranu eh, pro investory, jistotu eh, toho, jak ty investice budou pokračovat, jak jsou pro ně slibné a proto tam musí musíme i v tom třetím bodě přiostřit eh, tu právní úpravu, takže vás podporuji i v tom posledním bodu. Děkuji. Děkujeme. Takže to bylo naše první kolo. První kolo dotazů různých obáv a nyní teda poprosíme rovnou paní Buriovou, aby odpověděla na toto první kolo otázek. Ráda bych poděkovala koordinátorům, koordinátorům za vaši podporu. To, co jsme si vyslechli, znamená, že ty správné prvky v balíčku již máme. Samozřejmě, že zde zaznělo mnoho dotazů, určitá otázka, která se týká rovnováhy celého textu a tak dále. My five for EU. Pane Karasi, Samozřejmě, že musíme být realističtí, nemáme nějaké obrovské finanční částky k dispozici. Ano, pan Míce má rovněž pravdu, že ten dňáblík je v těch, podrobnostech, v těch detailech. Ovšem, víte, my v podstatě nechceme přijít s nějakou revoluci za 126 milionů, nám tu revoluci rozhodně nespustí. Ale my prostě chceme, aby lidé viděli, jak to funguje v praxi a doufáme, že to zvýší poptávku a že skutečně, jak si nakopneme celý ten proces. Těch 120 na čtyři roky to asi není, těch 120 milionů není dost, ale v podstatě praktické náklady zde nejsou až tak obrovské. Bude to nějakých 20 tisíc na voucher asi 200 eur na internetové facility a 400 pro, ex, pro externí facility. Čili skutečně si myslím, že bychom mohli obsloužit hodně uživatelů, například 50 v jednom okamžiku. Není to obrovská částka, ale když ji využijeme rozumně, tak ten dopad by mohl být dostatečný. Pan Níce se o tom zmínil. Ano, je to začátek. Když narolujeme ty sítě, možná budeme mít více financí do budoucna, ale musíme nejprve zajistit správné využití těch 120 milionů milionů na počátku. Jak? Jednak, že budeme obetřetně spolupracovat členskými státy s místními orgány. Jistě musí zde být spravedlivá distribuce, to už několik z vás se o tom zmínilo. A zároveň musíme zajistit to, že kvalita eh, této služby bude vysoká. Ti, kteří se do toho zapojí, prostě se musí zavázat i k tomu, že ty provozní náklady pokryjí a že zároveň určitá kvalita té služby bude zajištěna. A nyní k otázce účinnosti či efektivnosti. Tím se dostávám k úvodnímu slovu. Musíme postupovat jednoduše, ale rychle. Pokud to bude takový ten program voucherů, asi jeden voucher na komunitu bude asi stát 20 tisíc, ale ten systém musí fungovat rychle a musí být účinný. A zde spoléháme i na vás, když budeme diskutovat o tomto návrhu, aby jsme přišli s přidanou hodnotou, aby to byl takový odrazový můstek a zároveň ten náběh musí být kvalitní pro občany, kteří budou tuto službu využívat a zároveň rychlý. Investice. Samozřejmě máte pravdu, že na jedné straně potřebujeme další investice, ale zároveň nákladově efektivní službu pro spotřebitele. Samozřejmě, že na to nezapomínáme. Jsou zde určité známky toho, že spotřebitel již je ochoten platit za kvalitu. Samozřejmě, že chce zaplatit rozumnou cenu, ne nějak přehánět, ale toto je jedna z věcí, které bude muset ještě projednat, jak dosáhnout správné rovnováhy, tak aby telekomunikační společnosti a alternativní operátoři měli dostatek peněz na investice, ale zároveň, aby poskytli rozumnou službu za rozumnou cenu. Spektrum. Jistě, je zde mnoho zděděných záležitostí, to je pravda, ale asi nemusíme na tom nějak bazírovat. Ano, došlo ke chybám, určitě my se snažíme je napravit. Paní Kalas, já nemám nějakou zázračnou hůlku, kterou bych tady mávla a řekla, že to bude jednoduché. Ne, bude to obtížné. Když pan komisař Rottinger mezi vás přišel, řekl, že musíme jasně a velice úzce spolupracovat s celým odvětvím, aby došlo k tomu vyslání jasného signálu na stranu členských států, že to musíme udělat řádně. Členské státy musí hrát svou roli v celé této záležitosti. Na konci dne naše návrhy jsou zacílené na určité konkrétní věci, to znamená délka a um, těch, těch um, um, assignmentů, to znamená přidělení a tak dále. To znamená, že bychom mohli se vyhnout minul, minulým chybám. Berek, Pan Janice eh, byl trošku skeptický, ovšem my tam máme skupiny, které jsou nesmírně technicky kompetentní. My samozřejmě nechceme, aby měli nějaké přemeštěné pravomoci, ale aby hráli určitou roli supervizora. Vy samozřejmě stanovujete legislativní rámec, celkové cíle, jak by ten systém měl fungovat v praxi. Komise musí převzít svou odpovědnost samozřejmě, ale zároveň potřebujeme, aby regulátoři spolupracovali uším způsobem, aby se podíleli o své zkušenosti a na základě toho snad se vyhneme těm situacím, o kterých jste se zmínil do budoucna. Máte samozřejmě pravdu v tom, že musíme velice jasně definovat a zákon nás je v tomto neúprostní, samozřejmě v rámci určitých limitů, které zákonodárci stanoví. Paní Kalas, vy jste položila otázku o bundlingu. Mnoho spotřebitelů si kupuje takové ty balíčkové služby. Ano, jistě je to i otázka konkurence. My jsme se na to podívali v rámci balíčku, chceme to vzít potaz, to znamená v rámci určitých pravidel, které se týkají spotřebitele. Rozšiřujeme tato pravidla tak, aby se to aplikovalo i na ty balíčkové služby. Snad by to mohlo mít pozitivní dopad. My jsme to zvážili a přišli jsme s konkrétní reakcí, pokud jde o koncového uživatele. Dále je to přístup k těm nouzovým číslům a jak to bude fungovat v praxi, jelikož někdo využívá tato čísla, jiný, který nevyužívají tyto možnosti. My jsme se snažili do toho zanést určitou právní jistotu. Když se podíváte na podrobnosti našeho návrhu, všichni, kteří využívají tato čísla, to znamená nejenom tradiční operátoři, ale, ale i OTT, Sky Power a tak dále, že by měli mít plný, úplný přístup k těmto nouzovým číslům. A dále dáme určitý záchranný mechanismus, abychom reagovali na interoperabilitní záležitosti. Ti, kteří například nevyužívají tyto, tato nouzová čísla, to znamená, měli bychom mít určitý rezervní mechanismus, který by umožnil i těmto lidem využít tato nouzová čísla. Uvidíme, zda to bude fungovat adekvátně. Toto je náš návrh. Pan Raymond, vy jste se zmínil o důležitosti konektivity na venkově, podpořil jste eh, Wi-Fi všude a tak dále. Samozřejmě, že ale eh, prosím, abyste se podívali na detaily toho všeho, co zde navrhujeme. Nejde pouze o tu univerzální službu. Já doufám, že se nám povedlo dosáhnout správné rovnováhy mezi těmi hlavními body, ale vím, že vy chcete rovněž zajistit to, že ty základní prvky a služby jsou přístupné všem. Paní Kapel, já doufám, <coughs> že jsem již odpověděla i na otázky, které se týkají nákladu na Wi-Fi for EU, kolik benefitů to přinese. A samozřejmě vy jste zúraznila i to, že členské státy se musí zapojit a do této aktivity. A děkuji vám za podporu v oblasti 5G propojení. Doufám, že většinu otázek jsem tímto pokryla, paní předsedající. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ano, určitě. Pilar del Castillo je další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla eh, poděkovat zástupkyni komise za její dnešní prezentaci v našem parlamentním výboru. Já k tomu dodám jen málo, protože se jedná o takovou první rozpravu po té prezentaci Koordinátoři tu tak obecně prošli víceméně všechno, víceméně se zhodovali ve svých názorech, mohli se odlišovat jen v nějakých nuancích. No a nyní, o co se tedy jedná, aby tedy co nejrychleji tento parlament mohl zahájit ten parlamentní proces. Je, je před námi tak obrovská výzva, že prostě nemůžeme protahovat déle, než bude nezbytně nutné to přijetí závěrečného rozhodnutí, aby opravdu toto digitální prostředí, které potřebujeme, aby existovalo, aby podpořilo digitální trh, což je naprosto zásadní i pro eh, naši konkurenceschopnou ekonomiku na globální úrovni. Taková je tedy ta sekvence. Proto konektivita je takovou hlavní hybnou páteří, jak jste sama vysvětlila, ohledně tohoto balíčku a myslím si, že už asi k tomu nemám ani víc co říct, asi nebudu hovořit déle. Myslím, že parlament by měl začít pracovat co nejrychleji a je to opravdu zajímavý rámec pro to, aby i parlament mohl významným způsobem přispět k tomuto návrhu komise a velice mne těší, že jsem si tu vyslechla od koordinátorů z různých politických stran, že obecně už nyní tedy toto hodnotí upřímně pozitivně tento návrh komise. Bez pochyby toto usnadní celou tu parlamentní rozpravu a ještě jednou vám děkuji a blahopřeji. Děkujeme a nyní má slovo paní Kumpula Náty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rovněž vítám tento návrh, tak aby každý měl přístup k dostupnému základnímu internetu, aby ta digitální propas skutečně již neexistovala. To je klíčové pro všechny Evropany. To je zásadní, abychom z toho těžili a tvoří to interní trh, tvoří to spotřebu, je to základ pro elektronickou zprávu a řízení. Čili skutečně toto je něco, co se mi velice líbilo že se snažíte například i to Wi-Fi for EU eh, realizovat digitalizace, datové toky a tak dále. To je něco, co pomáhá tvorbě podniku a zároveň další možnosti pro spotřebitele. Proč intra EU náklady nebyly zohledněny, to je otázka, protože Roam Like at Home, to je často interpretováno tak, že telefonování bude levnější, když překročíte hranice, ovšem najednou zjistíte, že když telefonujete někomu mimo EU nebo mimo svou zemi, tak to bude dražší. Telekomunikační odvětví, já tomu říkám vlastně průmysl, to, ten roste a to je dobře, i v EU ten, toto odvětví roste. Hlavním cílem je to, že Otázka konektivity je důležitá i pro malé a střední podniky, pro, pod, pro větší podniky, pro začínající podniky v oblasti digitalizace, pro naše občany. Vytváří to teda příležitosti, business příležitosti na vnitřním trhu, ale nejenom pro členské státy, i z globálního hlediska. Nesmíme zapomínat na tento cíl. Potřebujeme, aby jsme maximalizovali rovnováhu mezi investicemi a na druhé straně umožnili ostatním růst a být konkurenceschopnými v Evropě. Koordinátoři se o tom zmínili, regulace nezlepšuje konkurenci a právě proto doufám, že pokud jde o OTT, a nějakou regulaci, aby skutečně nedošlo k nějakému navýšení regulace. My víme samozřejmě, co už odvedla komise v tomto ohledu. Musíme ale vytvořit rovné podmínky pro všechny. Předvídatelnost pro celé toto odvětví, to je zásadní. 5G propojení by mělo být vyvinuto rychleji, než tomu bylo v minulosti. Skutečně dopustili jsme se mnoha chyb, ostatní kontinenty vedou v tomto ohledu inovace bohužel nám unikají do jiných částí světa. Víte, EU prostě nesmí být nějakým prostě prostředníkem někde mezi Azií a mm, Spojenými státy a já skutečně ve mohu říct, si děláme vše pro to, aby tomu tak nebylo. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. Teresa Griffin má slovo. Děkuji, děkuji Patrici Ráda bych poděkovala i zástupkyni komise. Ta vaše prezentace byla taková osvěžující a velice jasná. Ano, samozřejmě, že máte naši politickou podporu. Já zastupuji severozápadní Anglii, Manchester, Liverpool, ale zároveň Češe, Lancashire Cambria, tyto venkovské oblasti. A pouze 28 těchto oblastí má přístup k vysokorychlostnímu Eh, internetu a to je naše selhání. My musíme okamžitě reagovat na tuto digitální propast, proto jsem ráda, že se to zmínila. Dále zdravotnictví, o tom jste se zmínila. Mnoho politiků zde v parlamentu volá po přístupu službám v oblasti zdravotnictví v rámci digitálního jednotného trhu a to, jak zlepšit přístup k těmto službám, tak aby lidé nebyli izolováni, aby nebyli někde zapomenuti, čili skutečně náš narrativ musíme zlepšit, pokud jde o propojení s veřejnými službami prostřednictvím konektivity a přístup všech našich občanů k těmto službám právní jistota. Jasně, především pokud jde o plánování a rozvoj vnitřního trhu. Jedna věc z vaší prezentace, tam to bylo takové hm, protiřečení, každý by měl mít adekvátní konektivitu a pak jste řekla nejlepší v dané třídě. Já samozřejmě chápu eh, ty potíže, ale naše politická ambice by měla být taková, že každý občan by měl mít skutečně to best in class, takže to nejlepší v dané třídě, čili to je taková jemná dichotomie. A dále místní samozprávy. Tam si myslím, že je jasné, abychom využili tyto finanční prostředky propojili to s EFSI, se strukturálními fondy, ale zároveň pokud je o plnění, tak možná i role místních samozpráv Eh, nyní, v tomto okamžiku, a ne někde až do budoucna. Já skutečně doufám, že Velká Británie bude součástí tohoto úžasného projektu hashtag Wi-Fi for EU. Tak tento hashtag je skutečně na Twitteru velice, velice populárně nyní. Děkujeme, Terezo, děkujeme. Pan Hekmark, děkuji, děkuji za slovo a rád bych poděkoval komise za prezentaci. Domnívám se, že je férové říci, že my to skutečně vnímáme pozitivně a to ze dvou důvodů. První, je to důležitý krok, který musíme udělat a druhý důvod, a tomu bychom se měli věnovat, Komise určitým způsobem vlastně slibuje všem to, co chtějí, co si přejí a to je takový široký, rozsáhlý seznam mnoha věcí. A my víme, že v reále musíme udělit věcem prioritu. Mnoho z nás eh, u té konektivity 5G skutečně tomu udělujeme prioritu. Pro mnoho z nás, pokud si, si myslí, že pokud chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná, inovativní, tak tam musíme pokročit. A proto je důležitější mít na paměti celé odvětví a spotřebitelé z otá- na základě otázky, jak zajistit leg- legislativu a regulační záležitosti, ale zároveň zajistit co možná nejrychlejší investice a inovace. Proto bych se rád zeptal komise, buď dneska nebo aby nám poskytla nějaké informace do budoucna, co je podle jejich názoru to nejdůležitější, protože pokud budete chtít dělat všechno a všemu udělíte stejnou prioritu, tak zjistíte, že nebudeme mít nakonec žádnou prioritu. U mnoha, čísle, u mnoha těch čísel vidíme konflikt zájmu. Je zásadní podle mého názoru, abychom vyřešili frekvenci sítě a zároveň spekt- a mm, pásma pro mobilní e, širokopásmové propojení. Dále jsou to otázky investic, dále sdílení síti, sdílení vlákna například. Vy jste se zmiňovala o wholesaleových mm, operátorech. Čili všemu tomuto musíme udělat nějakou prioritu. Některé věci jsou urgentnější než jiné a u 5G zjistíme, že se to stává standardem a nemůžeme prostě být úspěšní, pokud řekneme, že to bude služba zadarmo, protože ono to bude něco stát. A pokud chceme mít investice, tak musíme zajistit i kvalitní podmínky na trhu. Děkuji panu Hokmarkovi a nyní pana Rode, prosím. Vám děkuji. Jeg tror, jeg vil gøre det på mit øh, eget sprog, for lige at... Øh... Já budu hovořit dánsky. Tak se dokážu vyjádřit nejprecizněji. Ano, musím komisi za její plán pochválit. Je dobře, že na něj byly vyčleněny prostředky rovněž i cíle stojí za pozornost. Ale pochybuji, zda ty nástroje, o nichž hovoříte, přijdou s těmi výsledky, které zmiňujete. Ehm, uspokojí naše ambice. Máme zde tu otázku 5G. Nevím, jestli není naivní si představovat, že za několik málo let budeme mít v celé Evropě 5G. Pokud si to opravdu přejeme, tak by ten plán musel být ještě mnohem ctižádostivější, abychom byli schopni opravdu nastavit spektrum v celé Evropě harmonizovaným způsobem. A když hovoříme o 700 MHz, stahovací rychlosti, tak to je otázka. Kolik to bude stát? Pokud chceme se do toho dát a pokud chceme být mezi těmi ve špici, na špici digitální parametru, tak si musíme otevřeně přiznat, že nám chybí peníze na infrastrukturu. To přece jsou masivní investice a ty musí být důsledně prováděny všude. Já se musím přiznat, že jsem skeptik. Nevím, jak si to představujete, že to budou řešit pak obce nebo města nebo státy, že vy jim jenom dáte tu první tranši. To můžete rovnou ty peníze vyhodit z okna musíme se postarat o to, abychom opravdu shromáždili dostatečné prostředky na strukturu, která bude stát za to a která bude důsledně všude zaváděna. Strukturální fondy například musíme do toho zapojit. 450 miliard eur na celoevropskou strukturu, na železnice, energetiku, na digitalizaci Evropy, to by vedlo k tvorbě pracovních míst, to by bylo přidanou hodnotou pro všechny občany. A pak rovněž můžeme koncipovat i žádostivější plán propojení Evropy, než to, o čem hovoříme nyní tady. To rozhodne o budoucnosti Evropy. Pokud chceme mít Evropu jako příklad růstového motoru, a pokud ji mají naši občané takto vnímat, abychom byli schopni jim nabízet i do budoucna pracovní místa pro digitální éru. Tedy musíme eh, se do toho ehm, dát rozumným způsobem a ty peníze musí být k dispozici od samého začátku, tak, abychom dokázali harmonizovat e, to spektrum a pak i podle toho to zavést důsledně všude. Jinak to budou pouze nějaké velkolepé cíle a zbytek bude pokulhávat. Grazie, kolega. Děkuji panu Rodemu a nyní kolegu Kristoforu. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych na úvod poděkoval paní zástupkyně generálního ředitele za výtečnou prezentaci, zejména proto, že je to jedna z těch mála chvílí, kdy, jak se zdá, Evropská komise je tak trochu o krok dopředu, co se týče implementace postojů Evropského parlamentu. Předvedla jste nám opravdu takovou obsáhlou vizi v této oblasti. Ano, musí to být zrealizováno a už mnohokrát se nám eh, potvrdilo, že přístup k internetu je takovým základním eh, i lidským právem a stále tu existuje ještě velký rozkol, taková velká mezera mezi těmi venkovskými oblastmi či ostrovy a jinými oblastmi. Jsou tu lidé, kteří nemají eh, možnost plně využít eh, konektivitu, možná z nedostatku finančních prostředků, anebo hlavně z nedostatku samotné konektivity a pokrytí. A, a eh, Evropská unie často poskytuje miliony či miliardy prostředků do jiných oblastí i světa, aby se rozvíjely, ale eh, v evropských regionech samotných eh, neexistuje pokrytí, to znamená Evropská unie jim jaksi odebírá to základní právo na přístup. Tedy s tímto souhlasím s projektem Wi-Fi for EU ale potřebujeme na to prostředky. My přidělujeme miliony či miliardy na projekty, které nevždy jsou úspěšné. A teď se tu hovoří o těch 140 milionech eh, na tři roky, to se mi zdá málo. Musíme tento rozpočet eh, podpořit, protože tady Evropa opravdu může něco změnit. Evropa bojuje s tolika problémy, jsou tu neustále kritiky, ale digitální ekonomika se rozvíjí a pokud tento systém se eh, zavede, rozvine, tak to může něco změnit. Vemte si Marka Zuckerberga, který založil založil Facebook a on řekl, že je schopen poskytnout zdarma Wi-Fi do oblasti, které to nemají. Tak bychom měli si toto převzít a udělat to za EU. Budoucnost Evropy závisí na digitální ekonomice a proto uh, doufám, že z toho budeme brzy i těžit. Evropský parlament uh, Eh, se připojil k Evropské komisi, aby eh, byly poskytovány eh, vouchery na Interrail pro mladé lidi a možná takové zdarma vouchery na Wi-Fi by také mohly být něco, co bychom mohli poskytovat mladým lidem v Evropě. Takto jednodušším způsobem uvidí, co tedy se tu dělá pro ně po Evropě. Je to jednodušší, než jim předat eh, listek na vlak. Tak to pomůžeme mladým lidem. My toto podporujeme od začátku do konce, nebudu to tu více rozvíjet. Opravdu podporujeme to, co předkládá komise. Ovšem, myslím si, že těch 120 milionů je málo, je to třeba navýšit. A také bychom měli postoupit s těmi pilotními projekty a poskytnout eh, bezplatné Wi-Fi pro ty nejvzdálenější oblasti a, a tedy i mladým lidem. Takže je důležité, aby Evropská komise měla tuto záštitu Evropského parlamentu. Pak bude všechno možné a pomůžeme opravdu všem. Děkuji, paní Werner. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda o tomto balíčku a o té evropské gigaspolečnosti hovořila ve dvou částech. Za prvé, eh, konkurenceschopnost 5G, ta už se k tomu kolegové poměrně rozsáhle vyjádřili, tam souhlasím s tím, že se na to musíme opravdu soustředit a zrychlit, stejně jako u tématu rychlý internet v regionech a na venkově, tam, kde ještě není k dispozici. Na to si musíme dát pozor. A pak to druhé téma, i předřečníci už na to upozornili. To je internet pro občany a tam hovoříte o sociálních a hospodářských aspektech. Tady bych ráda od vás slyšela více. Já to vidím tak. Na jedné straně chceme, aby občané byli nadšení tou koncepcí a to by stálo ročně 1,5 miliardy eur a těch 21 milionů na tři roky, to je opravdu nic ve srovnání s tím. Tady bych řekla, že by měl být ten rozpočet vyváženější, zejména když to představujete ve tří bodech a pak když se podíváme na všechny tři, tak zjistíme, že jeden dostává eh, tu většinu a ostatní jenom symbolicky. Ale prostředky obecně máme, myslím, že by se občané měli dát natchnout a měli bychom s nimi počítat jako s našimi podpůrci. Takže chci se zastat lepší vyváženosti a lepšího nastavení priorit, zejména e, silného, rychlého zavádění 5G e, a pak ještě i autonomní vyjednávání pro operátory. Tam musíme jednat rychle, rozhodně děkuji. A paní, pan um, Děkuji. Ano, vidím, že se shodujeme v tom, jak nadšeně a s optimismem přijímáme eh, vaše úvodní slovo. To je tady vzácné, ale na druhé straně je to srozumitelné, protože všichni si přejeme, aby Evropa byla konkurenceschopná na světové aréně a zároveň, aby vyrovnávala rozdíly mezi občany. No a toho nedosáhneme, pokud stále ještě na venkově nemají lidé přístup eh, k telekomunikacím a k internetu. Ale musíme se do toho pustit reálně, s mm, zdravým rozumem. Podíváme-li se na regiony, tak do roku 2000 18, 2020 a chceme, aby každý region byl moderně propojen a měl vše, co potřebuje pro digitální práci, tak se musíme podívat na to, jak vypadá situace v členských státech, zejména z pohledu dalšího víceletého finančního rámce. A musíme získat od členských států určitý příslip, že to bude financováno. Poté, co už eh, právě Davida Camerona zde nemáme, který byl z velké části odpovědný za snižování prostředků v této oblasti, můžeme se lépe věnovat tématu, co se dá vykonat. Co se dá vykonat na celounijní úrovni a určitě to bude více, než co může dosáhnout, čeho může dosáhnout jednotlivý členský stát, ten který. Čeho se dá dosáhnout? Já například jsem v Irsku, v venkovském Irsku, Cork, Ciberín, to jsou malé regiony, malá města a tam jsme už zavedli vysokorychlostní široké pásmo. A to ta města doslova oživilo, obnovilo a toho se tedy dá dosáhnout. Vankovské oblasti jsou v, ve fázi revitalizace, jakmile se k ním ten internet dostane. Takže já si myslím, že jsou to velice platné cíle. Vy jste nazvala eh, tu první eh, finanční tranši eh, určitým nakopnutím. No já s tím souhlasím. Myslím si, že jakmile někomu ukážeme, co je důsledkem takové finanční injekce, tak by to mělo natchnout ostatní a ten příslip by se měl stát realitou právě i díky této strategii. Tedy děkuji, děkuji, říká předsedající. Yes, thank you, Madam Chairman. Děkuji. Děkuji komisi za tento návrh. Ano, je důležité zaměřit se na zrychlení investic do infrastruktury, protože, jak víme, eh, poptávka po mobilních datech stoupá o 60 až 100 ročně, takže ta kapacita, kterou máme dnes, s jistotou v budoucnosti nestačí. Na druhé straně zde nemáme univerzální řešení. V různých regionech potřebujeme různá řešení, různé nástroje pro investiční pobídky. Tedy je důležité zaměřit se na řešení otázky infrastruktury, protože potřebujeme ve všech oblastech, zejména na venkově, situaci změnit. Na druhé straně bezpečné. Bezpečné propojení, to si přeje každý občan. Musíme postupovat na druhé straně opatrně, abychom tou regulací, tím právními omezeními nezabili, nepřiškrtili ten internet. Každý chce, aby otázka jak svobody, tak bezpečnosti byla dobře vyvážena. Nemusí být v konfliktu. Podporují stejný cíl, digitalizaci průmyslu služeb. Pokud si přejeme více pracovních míst, růst pro Evropu, digitální svět, který bude přístupný každému občanu, tak tak musíme mít možnost jak digitalizace, tak lepší hospodářské soutěže, tak rychlosti a zároveň koncept open data, tedy otevřených dat, který je živnou půdou pro investice, pro nové nápady a i tam je třeba takto k tomu přistupovat. Investoři by měli mít pobídky, aby Evropu propojovali. A zároveň se samozřejmě budeme starat o bezpečí, o bezpečné prostředí, ale velice opatrně, abychom tam neregulovali příliš. Děkuji. Tím se dostáváme na konec tohoto kola. Všichni se vzorně drželi své řečnické doby, což znamená, že máme pět až šest minut k dispozici, které nám doufám stačí, aby všechny otázky byly zodpovězeny. Děkuji. Čas tlačí, soustředím se tedy na to hlavní. Myslím, že tam byly čtyři takové základní otázky. I když děkuji všem, děkuji rovněž za podporu paní komponatry hovořila o otázce, na které záleží jak tomuto výboru, tak i parlamentu. E, totiž, e, kolik stojí e, telefony mezi zeměmi a i komisář hovoří o tom, že opravdu cena telefonického hovoru by neměla záviset na tom, ve které zemi zrovna jsem. A my doufáme, že díky tomuto balíčku bude konkurenční tlak, který se hraje svou úlohu. A tím si ušetříme, si ušetříme tu snahu regulovat. Pak ještě máme ty takzvané eh, platby za ukončení. My rovněž eh, navrhujeme, že by měly být sjednoceny. Nepodceňujeme politický zájem na této otázce, víme, že parlamentu na tom záleží. Za druhé, otázka dvěmi, se dvěmi aspekty. Pan Rode potrhl, že musíme být opravdu žádostiví. Pan Hökmark hovoří, stanovme si priority. A pane Hökmarku, vy jste sám přispěl příklady. Otázka investic je klíčová a otázka spektra je zásadní je tím východiskem. Takže to by byly priority z pohledu legislativy. Ale podíváme-li se na celý balíček, tak tam není pouze akční plán a e, legislativní aspekt. Tam je pak i aspekt rychlosti a provádění. Jsou tam i aspekty, které nejsou závislé na nové legislativě, takže pokud dostaneme správný signál ve správný čas, tak se to rozjede rychle. A pak se někdo táže, kde je místo pro veřejné investice a kde je místo pro soukromé. Tady když se podíváme na ten balíček, tak vidíme prostor pro obrovské investice ze soukromého sektoru. A ano, je pravda, že potřebujeme více prostředků na digitalizaci, s tím souhlasíme, ale nakonec přece jen budeme muset to vše nějak propojit a zamyslet se seriózně nad tím, co by mělo pocházet z veřejných zdrojů a co ze soukromých. Takže tam to musí být dobře načasováno. Wi-Fi for you. Tady vidím, že opravdu to nadchlo mm, naše mé posluchače. A pan Kristoforu dokonce už přispívá vlastními dalšími nápady návaznými. Takže je to pravda, že pokud se to podaří využít jako takové nakopnutí, jako takovou první inspiraci, tak přijde více. Ale musíme postupovat důsledně. I berouc v úvahu to, co se děje v členských státech a rovněž musíme zapojit veřejnost, tak aby se mm, ten entuziasmus šířil. Děkuji. My vám děkujeme za váš jasný projev a jsem si jistá, že určitě budeme mít více příležitostí, abychom se setkali a projednali v brzké době toto téma. A nyní budeme potřebovat dvě minutky, abychom se tu prohodili. No, no, yo no, è la mia, il primo periodo, sì. Vogliamo proseguire i nostri lavori? Mm. Takže pokud dovolíte, budeme pokračovat v naší práci. Druhý bod eh, na našem pořadu jednání je také velice důležité téma, ostatně je to propojeno s tím předchozím. Je to zpráva týkající se digitalizace evropského průmyslu a přichází následně po sdělení Evropské komise. Týká se také tedy um, toho digitálního balíčku. Okamžitě předám slovo kolegovi Butikoferovi, abychom začali téma projednávat. Rainer, máte slovo. Madam. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, ano, já jsem přesvědčen, eh, že asi eh, si všichni uvědomujeme, jak je důležité toto téma pro budoucnost evropského průmyslu a zejména tedy pro budoucnost evropského průmyslu. Ale ještě předtím, eh, než tedy uvedu několik poznámek k samotnému os obsahu, tak na úvod takové procedurální prohlášení. Takže podle plánu návrh zprávy by se měl dostat k překladu na počátku prosince. Ne, omlouvá se řečník. První zvážení eh, tohoto textu zprávy by mělo proběhnout 12. ledna. Hlasování v tomto výboru by mělo proběhnout v březnu a projednání na plenárce v dubnu. Kromě eh, toho bych měl asi zřejmě říci, že výbor eh, IMKO a výbor KULT podle pravidla 53 eh, plus mají tedy statut toho, že by jejich názor jaksi měl být zahrnut do našeho pracovního procesu. Jak jsem uvedl na úvodu, další fází důležitou pro náš průmysl je to, jak zajistíme náš přechod směrem k digitalizaci průmyslu. Evropa, o tom jsem přesvědčen, má proto dobré pozitivní podmínky, výtečné schopnosti, ale uspějeme v tomto našem cíly a i boji o roli lídra a úspěšnou transformaci našeho hospodářství, pokud tady eh, budeme hrát společnou evropskou hru. Všichni jste si vyslechli, jak komisař Ettinger opakoval, do nekonečna toto sdělení a je třeba to i nadále opakovat, že pokud nebudeme mít koordinovanou evropskou strategii, tak určitě neuspějeme. Také bych chtěl říci, že jsem přesvědčen, že je toto eh, taková průřezová záležitost, která se týká celé řady různých oblastí v rámci toho eh, politického legislativního rozhodování, například i v rámci FTA a v ohledu eh, k digitalizaci to bylo zdůrazněno i v průběhu veřejných Eh, rozhovorech eh, v Německu, když eh, jedna naše výtečná společnost robotická nazvaná Kuka se rozhodla vyrábět v Číně. Myslím si, že to je aspekt, který zase musíme brát v potaz Jedná se to tedy, um, digitalizace je o technologiích, ale nejen to, uh, je do toho zapojeno také kombinování těch technologií z megatrendy, jako je urbanizace, globalizace a otázek demografických. A myslím si, že to vytvoří správný eh, základ pro to naše evropské úsilí, pokud zvládneme i sladit eh, tu ten prvek digitalizace v rámci naší inovativní strategie a sladíme do toho i prvky udržitelnosti. A ještě několik eh, dalších takových konkrétních eh, bodů, nebudu to protahovat. Myslím, že se musíme zaměřit na financování. Budeme se muset také konkrétněji zaměřit na to, jak malé a střední podniky, eh, jakou mají roli v této věci. Určitě asi budete souhlasit, že pokud eh, do toho nezahrneme malé a střední podniky a to aktivním způsobem do té digitalizační strategie, tak eh, zase eh, nedosáhneme našich cílů. Asi bychom se měli podívat také na to, co naši konkurenti dělají v této věci a trošku se z toho od nich ponaučit, jak být úspěšný. A Samozřejmě se budeme muset podívat na potřeby infrastruktur, to bude obsáhlé téma, také se zaměřit na standardizaci, e, připravit tedy prostředí zaměřit e, do toho také témata jako vzdělání, lidský kapitál, schopnost, vybavenost e, lidí a pak samozřejmě také se zaměřit na to, e, jak budou ochráněni pracující a údaje, jak tedy toto uchopíme v rámci toho vyvíjejícího se digitalizovaného průmyslového světa. Já už jsem zahájil první kontakty se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří najít mnoho z té společné řeči a že to půjde vše ve prospěch naší eh, budoucnosti. Děkuji. Já děkuji eh, kolegovi Butikoferovi který určitě vykoná výtečnou práci. Ještě bych jako stínová zpravodajka jménem naší skupiny SND něco řekla. Jak řekl kolega Butikofer, také to považuji za výtečnou příležitost a ostatně i potřebu pro nás, pro všechny, abychom tedy mohli takto slou, sladit tu naši produkční schopnost s otázkami udržitelnosti. A myslím si, že tu může být určitá potíž, ostatně to tu už zaznělo, zaznělo to a vyplývá to ostatně i z mnohých studií. To um, adekvátnost nových technologií tady v Evropě, eh, nebo eh, to roz, ložení není úplně stejné. Jsou tu špičkové technologie, ovšem ten rozvoj není všude stejný, ne všechny podniky eh, jsou úplně digitalizovány, no a ty údaje z těch analýz jsou ohromující, když vidíte, které evropské podniky pravidelně využívají internet ve své profesní činnosti. Takže určitě tu bude určitý eh, problém s tou takovou ze všeobecněnou adekvátností. Protože musíme zapracovat eh, na tom, co tu obecně máme eh, dostupné na tom obecném scénáři, ale pak je zapotřebí udělat ten velký krok upředu, kupředu, který hodně změní Víme, že jsou tu určité špičkové podniky, které jsou schopny být eh, konkurenceschopní v tom novém digitálním globálním trhu, protože prostě používají nové technologie ve všech fázích své produkce. Takže určitě se od nás nyní očekává velké úsilí, je zapotřebí udělat ten velký krok kupředu. Týká se to nejen infrastruktur, ale také vytvoření těch nezbytných kompetencí a schopností, to znamená dát ty produkční systémy do sítě, vytvářet určité klastry, sítě a podobně. Vše, co pomůže prostě v tom hodnotovém e, řetězci toto vylepšit to je ta velká potíž, eh, jak to vyplývá z eh, analyzovaných údajů. Víme, že některé členské státy už pokročily, že mají určité průmyslové plány, které zahrnují tu digitální oblast, ale některé země stále ještě budou muset tu strategii teprve vypracovat. Takže ta digitální agenda týkající se průmyslového pilíře je opravdovou příležitostí k tomu, abychom společně učinili ten velký krok kupředu, společně ve všech členských státech, protože je zapotřebí překonat tu nerovnováhu, což je takovým naším slabým místem v celém tom produkčním aparátu. Náš parlamentní výbor projektu má mm, opravdové referenční eh, kódy a je eh, důležité tedy pokročit v této práci, jak zmínil i eh, kolega Butikofer, zapojit ten internet do celého toho produkčního procesu. Ono to hodně změní, změní to samotný ten pracovní koncept. A například v mé zemi už jsem viděla studie, které byly Ehm, spuštěny eh, na žádost odboru, aby věděli vlastně, jak pokročit eh, tímto směrem. A my musíme zjistit, zda to opravdu změní samotný ten průmyslový profil, to zřejmě ano, ale že stále je tu ten lidský komponent, který je zásadní. Určitě si nepřejeme být tak nějak úplně zničeni pak těmi možnými změnami, ke kterým to povede. Takže eh, to je z mé strany jakožto stínové zpravodajky nyní vše. Já samozřejmě budu v kontaktu s panem zpravodajem. Naše skupina, co se týče tohoto tématu, to chápe podobným způsobem a také chceme přispět. A a nyní pan Tošanovský. Oh, saltato e dire la prima, scusami tanto, eh. eh ne, ne, omlouvám se, ještě jsem přeskočila paní de Castillo. Omlouvám se, začala jsem číst od druhého místa, takže paní de Castillo, máte slovo. Děkuji. Toto je za kolegu Salínyho, který je stěnovým zpravodajem za EPP. Takže výrobní společnosti přežijí pouze pokud budou schopni využít eh, potenciál digitální ekonomiky, je důležité pomoci malým a středním podnikům těžit z digitální revoluce. Jsou zde omezené možnosti, pokud jde o tyto technologie, ovšem ty musí být dosažitelné pro všechny podniky bez ohledu na sektor. Nesmí to být eh, nějak omezeno. Potřebujeme řádný regulační rámec, který nebude excesivní a který bude podporovat a nebránit investicím. Národní evropské legislativy by se zde měly propojit, iniciativy se měly propojit a vytvořit určitou kritickou masu, která umožní získat více investic a snížit náklady, podpořit i inovační digitální klastry digitalizace, o tom se zmiňuje pan kolega Bodykoper. Interoperabilita je zde velice důležitá mezi jednotlivými systémy. Důvěra, bezpečnost, to jsou rovněž důležité aspekty. Důvěra v tyto služby je zásadní, tak aby biznis byl ochoten investovat a zároveň občané a veřejná zpráva z toho mohli těžit legislativa musí umožňovat a ne bránit digitální transformaci musíme dosáhnout eh, dobrou rovnováhu mezi daty a ochranou soukromí, zajistit eh, svobodný pohyb dát v digitálním, na digitálním jednotném trhu a zároveň férová konkurence a rovné podmínky. To musíme vzít nás eh, legislativa pro hospodářskou soutěž musí reagovat na možné asymetrie a zajistit rovné podmínky, férovou hospodářskou soutěž a podporovat inovace. Zároveň podpora širokopásmového propojení, to je velice důležité, o tom jsme před chvíličkou rovněž hovořili. A na závěr bychom se měli rovněž věnovat potřebě přechodu na nové zručnosti, které budou potřebné v nové digitální ekonomice a společnosti. Za pana Salínyho bych ráda poděkovala, to je z jeho strany všechno. Děkujeme, Pilar. Ještě jednou se omlouvám, omlouvám se. Já jsem nikdy neviděla pana Salínyho na blond, proto jsem se trošku překvapila. A nyní pan Tošenovský. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, protože už jsme se skutečně sešli a eh, cením si té jeho aktivity, jak eh, do toho problému vstoupil. Eh, digitalizace je skutečně velmi rozsáhlým tématem a dotýká se v současné době všeho a staví průmysl a podniky nejen evropské, ale celosvětově staví před zcela novou situaci Eh, obrovských změn a eh, je samozřejmě tedy potřebné, abychom tyto změny adekvátně eh, na ně reagovali, tak abychom se v rámci konkurenceschopnosti Evropy nedostali do velmi nepříjemných situací, protože digitalizace dnes rozhoduje o ekonomické stabilitě mnoha podniků a celého ekonomického světa, ve kterém se pohybujeme. Souhlasím s návrhem sdělení komise, aby průmyslové podniky plně čerpaly z výhod digitálních technologií a měli bychom jim tedy i my eh, v rámci legislativy eh, pravidel nastavovaných v Evropě maximálně v tomto vytvářet dostatečný prostor. Mluvíme zde o internetu věcí, dát velkého objemu, využití cloudu, robotiky, umělé inteligence a 3D eh, tisku je faktem a možná by stálo za to i e, si vyslechnout to, co probíhalo ve výboru STOA nebo na platformě STOA o dopadech e, digitalizace do pracovního prostředí a změn e, v rámci celé Evropské, Evropské unie. Ta čísla mohou některé i trochu děsit, protože hovoří o tom, jak se bude měnit i pracovní trh. Ten dopad bude pravděpodobně velmi silný a proto já souhlasím s panem zpravodajem, že ten dopad musí být, nebo ty, ty vazby musí být velmi propojené na celou eh, edukační, vzdělávací proces. I toto bude, bude procházet změnami a eh, bude mít zcela, bude vytvářet zcela jiné požadavky, podmínky na současnou generaci z, jejich, z hlediska jejich eh, přípravy pro, pro budoucí život. Proto si myslím, že velmi klíčovými jsou i investice eh, na podporu digitálních inovací a proto bychom s tím měli velmi dobře, eh, dobře mm, si to uvědomovat, hlavně u tak významných projektů, jako je Horizon 2020, na který máme vliv eh, z hlediska využití eh, a pomoci celému tomuto procesu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a těším se na spolupráci, protože myslím si, že ehm, tato, eh, tato informace z parlamentu, tento, tento materiál má velmi široký dopad do mnoha odvětví a měli bychom se mu tady velmi eh, silně věnovat. A tak, jak eh, pan zpravodaj zde říkal, jak je naplánovaný ten proces, myslím, že bychom to měli společně zvládnout. Ještě jednou děkuji. Děkujeme, děkujeme vám, pane Tošenovský, paní van Nivejhojsen. Doufám, že se mám ne, nespletla příjmení. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já souhlasím s většinou toho, co zde bylo řečeno před řečníky. Především to, o čem se zmínil pan zpravodaj, nesmíme podceňovat to, k čemu dochází v oblasti digitalizace celé ekonomiky, nejenom průmyslu. Žijeme nejenom v období změn, ale bez změně ér, když tomu hovoříme, když hovoříme o digitalizaci. Když jsme naposled se podívali do papírového telefonního seznamu, já jsem si bukovala hotel včera přes booking.com a uvažovala jsem o dnešní rozpravě a říkala jsem si, před nedávnem jsme si ani nemohli uvědomit, jak, jak by to, jak to bylo, když jste museli obtelefonovat všechny hotely a zjišťovat, jestli mají volno. Náš život skutečně je, se neuvěřitelně změnil, když si bukujete hotel nebo voláte taxíka Uberem, nemusíte stát někde ve frontě nebo čekat na taxíka a tak dále. Toto jsou příklady obrovské změny, která změnila náš život. A skutečně to neobejde ani průmysl, to vidíme, že už se děje a průmysl z toho může opravdu těžit, může opravdu vytěžit z digitalizace. Kolegové se o tom již zmínili, mm, internet věcí, 3D, tisk, mm, umělá inteligence, robotika a tak dále. To všechno se nám děje simultánně. A myslím si, že bychom na to měli nahlížet optimisticky, protože to usnadní život našich pracujících, udělá ho bezpečnějším, protože to bude všechno bude bezpečnější, ať již hovoříme o nakládání s asbestem nebo nějaké požárnické aktivitě a tak dále. Čili tam můžeme skutečně zlepšit náš život. Ale i kolegové se o tom zmínili, budou zde nové pracovní příležitosti a budeme potřebovat jiný způsob vzdělávání, jiné dovednosti, zručnosti a naše, naši pracující musí být odolní a připraveni na tuto změnu, tak aby se všichni mohli zúčastňovat té nové ekonomiky s novými zručnostmi a dovednostmi, čili Mm, ta agenda nových dovedností je důležitou součástí celého procesu. A my jakožto veřejný sektor bychom se měli zaměřit nejenom na tu vzdělávací část, ale i další podmínky, které s tím souvisí a které průmysl bude potřebovat, tak aby zůstal konkurenceschopným na globální scéně. O tom už se zmínili kolegové. Konektivita, to byla naše předchozí rozpráva takže zde nebudu nějak prodlužovat naši rozprávu. Jedna věc, která nebyla zatím e, zmíněna, je kvantová, kvantová výpočetní technika. Máme zde 7,5 miliardy lidí, kteří se snaží nějakým způsobem být propojeni, ale 22 miliard e, nástrojů v rámci propojení, v rámci internetu věcí a to bude růst exponenciálně pokud chceme využít plně tohoto potenciálu, potřebuje vysokokapacitní zpracovací možnosti a pouze eh, kvantovou eh, mechanikou a vypočetní technikou toho můžeme dosáhnout. Víte, já jsem nech... samozřejmě já vidím, že už čas mi vypršel, ale chtěla jsem toho říct ještě víc, ale možná příště. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Děkujeme. Pan Kohlíček, pan předseda. Eh, protože přicházím z průmyslu, tak eh, mám eh, nějakou představu o tom, co to je automatizace, jak vypadá regulace a obrovskou výzvou pro jednotlivá průmyslová odvětví tradiční, ať už je to sklářství, keramický průmysl, ocelářství, bylo přechod od analogických regulátorů k digitálním a myslím si, že právě ty digitální eh, regulátory a digitalizace všech signálů, eh, které jsou v provozu, nám umožňuje, abychom se začali bavit o tom, k čemu udělal velice pěkný úvod kolega Bütikofer. Samozřejmě je něco úplně jiného, jestliže vzdělávám lidi v analogových eh, záležitostech nebo v digitálních technologiích, a je zde ještě jeden aspekt, o kterém jsme se nezmínili, je to eh, propojení na státní správu a samosprávu, protože tady jsou obrovské objemy dat, eh, které se týkají například eh, logistiky, doprava, ať už jsou to suroviny nebo jsou to hotové výrobky, které potom samozřejmě ovlivňují vytíženost sítí, ať už je to železniční síť nebo je to síť silniční. A samozřejmě státní zpráva a samozpráva potřebuje ta data získávat. A tady je strašně důležité, aby tady byly eh, společné standardy. Společné standardy, na kterých eh, v rámci Evropské unie budeme schopni se dohodnout, a to nejen v tom průmyslu, ale i v rámci dalších odvětví, té nadstavby, to znamená eh, státní správa, samozpráva, to propojení totiž bez toho, abychom měli společný standard přenášení informací, dost dobře nemůže fungovat. A ještě bych tady zdůraznil obrovskou nutnost eh, myslet na to nejen, jak budeme vzdělávat další generaci, ale i ty současné pracovníky, protože eh, já třeba pracuji přes 40 let a pochopitelně, pokud bych chtěl znovu eh, vstoupit do ocelárny, kterou jsem kdysi řídil, tak se budu muset spoustu věcí nových naučit. Nejsem sám. To, že já mám eh, poněkud vyšší vzdělání, mi akorát umožňuje, že daleko lépe budu eh, akceptovat nové poznatky, ale je spousta takových lidí, kteří jsou ve věku okolo 50 let a kde tyto věci jsou pro ně nové. Takže je třeba vždycky, když se bavíme o digitalizaci evropského průmyslu, myslet na tyto lidi, protože ta generace 50 plus dneska tvoří velmi významnou část pracovníků a pokud tam se nám nepodaří jim vhodným způsobem přiblížit eh, tyhle věci, pokud se nezaškolí, eh, tak to bude krást určitý odpor, zejména u těch středních a malých podniků eh, k nástupu digitalizace. Ta digitalizace potom půjde vlastně až po povrchu budeme uvidíme ji jenom na začátku a na konci výrobního procesu a ty výhody, které plynou z digitalizace uvnitř toho samotného procesu, budou pro tuto generaci eh, poněkud něčím nepochopitelným. A to je důležitá věc, na kterou bychom neměli zapomínat, ten sociální aspekt. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Tamburáno má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já osobně si myslím, že digitalizace průmysl 4 nula, internet věcí a tak dále. Všechny tyto aspekty znamenají v podstatě třetí průmyslovou revoluci. V Itálii se často hovoří o tom, že toto je cesta do budoucna. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že v některých jiných částech světa toto není budoucnost, toto je již něco, co zažívají, zažíváme. Některé regiony jsou mnohem progresivnější, přeskočily určité eh, aspekty a jsou opravdu napřed a právě proto potřebujeme vhodné školení, a vhodné, vzděl, vhodné nové vzdělávání pro nové generace. Někteří už u geometrie využívají online nástroje, různé CAT nástroje, programy a tak dále. Takže dobře, nezapomínejme na nové, na mladou generaci z globálního hlediska a když hovoříme o inovacích a především o robotice, tak zde musíme být nesmírně obezřetní. Musíme se snažit reagovat na obrovský problém, kterým je digitální nezaměstnanost. To má jak víme, dopad na mnoho lidí. Hovoříme zde o digitální revoluci. Tato revoluce většinou by měla přinést nové pracovní příležitosti, ovšem robotika by mohla vést i ke ztrátě pracovních příležitostí a právě proto bychom měli lidem umožnit různé přeškolovací možnosti, eh, najít nové zručnosti a tak dále, jinak to bude mít obrovský sociální dopad. To znamená to propojení na to přeškolení, školení a tak dále, to je důležitá zároveň otázka relokace eh, průmysl 4.0, internet věcí. Toto jsou obrovské příležitosti, to je pravda pro celé odvětví Eh, ovšem zároveň je to možnost relokovat a zbalit eh, své aktivity a odjet někam jinam. Zde musíme být opravdu velice obecřitní, mít řádné politiky, včetně různého eh, přeškolování, aby nám naše lidé neodcházeli, abychom zamezili tomuto odlivu mozku a podniku. Itálie například je v tomto ohledu jednou z těch zemí, kde naši vědci jsou nesmírně produktivní v zahraničí. Ovšem, co to znamená? Bohužel to znamená, že, od, že opouštějí naši zemi. Robotika, internet věcí, všechny tyto nové aspekty. To představuje, sice ano, jak jsem se o tom zmínil, určitou industriální revoluci, ale Víte, na, například eh, lidé si kdysi mysleli, že fosilní paliva budou znamenat určitou liberalizaci a v podstatě tomu tak nebylo. Já opravdu doufám, že tato obrovská změna bude znamenat větší kreativitu a že nebudou lidé muset vykonávat nějakou repetitivní práci. Dále je to otázka softwarových možností. Víme, že IT systémy, produkční systémy, především propojeny s elektronikou, obnovitelnou e, energií. To vše záleží rovněž na rozvoji zahraničních odvětví. Já bych samozřejmě mohl pokračovat, zatím nemáme dost času, ale bude určitě příležitost do budoucna. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, na úvod ráda uvedla, že jsem stínovou zpravodajkou naší politické skupiny, nebo případně se jí stanu, protože mi na té zprávě opravdu záleží. Digitalizace našeho průmyslu, význam, dosahování cílu a mm, to, na čem se dohodla G20, totiž právě zaostřit na digitalizaci jak ekonomiky, tak průmyslových odvětví a že to musí být ještě mezinárodnější. To, že se tím zabývá i naše sněmovna, je důležitým významným krokem, protože to by měl být motor dalšího růstu a zaměstnanosti. Nemůžeme si dovolit o něj přijít, ale nejde pouze o velké průmyslové podniky, nejbrž rovněž o ty malé a střední. Jde o to, aby jak v tom velkém průmyslu, tak i v malých středních podnicích můžeme díky digitalizaci dosáhnout zvyšování produktivity a rovněž i lepší kapitálové návratnosti. K tomu už se mnohé dokázalo z vědeckého pohledu. Eh, no, 2,4, to je současný růst a tam se to dá zvýšit na 25% a v některých odvětvích ještě významněji, eh, protože jde o lepší vytížení strojového parku. Robotizace v Evropě. Ano, tam už zdárně pokračujeme. I já spolupracuji na zprávě k robotice a tu vedeme v patrnosti právě v kontextu této zprávy. To se musí eh, pojímat dvoukolejně a rovněž ten kodex pro elektronickou komunikaci a propojenost. Pokud by to vše neběželo simultánně, tak by to mohlo vést k problémům právě při digitalizaci. Jak v oblasti infrastruktury, tak eh, můžeme mít jasnou představu o tom, co by mohlo způsobit, eh, kdyby se nedařilo v tom regulačním rámci. Takže tady jsem ráda, že komise to vede v patrnosti a že digitalizace podniků musí být nejdříve možná díky infrastruktuře. A tam právě musíme začít investicemi do rozvoje infrastruktury, protože bez digitalizace infrastruktury nedosáhneme toho dalšího následného kroku. Z toho důvodu bude záležet na tom, aby ta zpráva se opravdu zabývala i tématem infrastruktury a i tématem tohoto nového pracovního prostředí, nového světa práce, otázkou malých středních podniků, které nesmí zůstat pozadu. Potřebujeme nová opatření i ve školství, určitě i v oblasti normalizace, financování ale i patřičné koordinace všech těch témat a doufám, že se dočkáme nosných odpovědí. Děkuji, říká předsedající a poslední v tomto kole za Evropskou komisi Martina Werner. Děkuji, paní předsedkyně. Zde hovoříme ve výboru rádi, jak o malých středních podnicích jako takové páteři evropského hospodářství. Opravdu oni přispěli velkým dílem k evropskému růstu a jsou více než 50% se podílejí na evropské mm, průmyslové aktivitě. To 0,4 ten nový, eh, nový digitální standard opravdu vede k posílení digitalizace, ale je třeba to dobře prodojit. Máme banku, která probádala, jakým způsobem je sám průmysl připraven na zvyšující se digitalizaci. Sice se ten výzkum týkal hlavně německých firm, ale jsem si jista, že kolegové rozpozní problémy i u sebe. Totiž v rámci výzkumu by měly podniky vyčíslit aspekty, které eh, nebudou snadno digitalizovány. No a to je v podstatě dlouhý katalog, například scházející znalosti zaměstnanců, ochrana údajů, kolísání internetového propojení, případně eh, rychlosti internetové, nedostatečné financování. Rovněž se jedná o věci, které se politicky ovlivnit nedá. Nejdříve si musí obce sami udělat svůj domácí úkol úkol. A my jim to nemůžeme vnutit, tu digitalizaci. Zároveň však nesmíme na tu otázku zapomínat na celoevropské úrovni, totiž usnadňovat a umožňovat, aby tento transformační proces nastal všude. Proto se tím musíme v parlamentu zabývat a už naše diskuse by měla přispívat inspiračně tomu, čím se zabývá komise. Například naformulovat eh, při přeskumu eh, telekomunikace eh, svobodný tok iniciativ a parlamentní iniciativa k robotice, ta o té budeme zde zítra hlasovat. Čili už z toho mého krátkého úvodu plyne, že digitalizace průmyslových odvětví je velice průřezové horizontální téma. V tom smyslu se těším na další diskusy i spolupráci. Grazie Martina. Abbiamo due interventi. Děkuji Martino. Budeme mít zde dva eh, řečníky z Evropské komise, jako první pan Leges DG Connect. Děkuji. No, domnívám se, že ty příspěvky, které jsme si vyslechli, opravdu vrhnou, vrhají e, světlo na tu různorodost té problematiky, která souvisí s digitalizací a zároveň i ten rozsah výzev, které nás čekají, jsme velice rádi, že parlament je ochoten se všeho ujmout. Ten balíček, který jsme prezentovali k digitalizaci 19. dubna, se snaží zabývat, pokud ne všemi, tak většinou těch záležitostí, které zde dnes zazněly. Souhlasíme s těmi, kteří hovoří o těch obrovských výzvách, ale zároveň o těch fantastických příležitostech které se rozvinou, zdařily se ta transformace. My vše rozdělujeme do pěti takových hlavních bloků. Začnu tím, který eh, zdůrazňujete vy. To jsou dovednosti, přizpůsobení pracovních sil eh, novému digitálnímu prostředí. Je to absolutně prvořadá věc a navazuje to na to, co jste řekla vy, paní předsedající, totiž rozdíly nejen mezi členskými státy, ale i mezi regiony a rovněž rozdíly mezi těmi už technologicky eh, pokročilými firmami, těmi v tom předvoji a těmi firmami, které ještě tu digitalizaci nezvládly z různých důvodů, anebo malé střední podniky, které se musí dostat k lepším příležitostem v oblasti digitalizace, dovednosti zaměstnanců, občanů. To je na členských státech, na jejich systémech eh, školství, vzdělávání. Domníváme se, že je zde rovněž ale i místo pro kolektivní úsilí, abychom vytvořili prostředí příznivé pro tyto vzdělávací systémy a ukázali občanům, že stojí za to se zajímat o ty nové dovednosti, které vedou k digitálním znalostem. Proto se snažíme dovést eh, všech takové koalici, ať už odborníků z kruhu podnikatelských, školských institucí, představitelů v příslušných členských státech, příslušných orgánů a ta koalice brzy vznikne a budeme se snažit jejím prostřednictvím nebo s její pomocí znovu promyslet všechny aspekty, které se týkají potřeb změny dovedností našich občanů a žáků. Tedy dovednosti a znalosti. To je jedna věc. To souvisí i s komunikačními technikami. Pak je druhá část, ta souvisí s důvěrou a právním prostředím, který tu důvěru umožní. I tam zdůrazňujeme dva aspekty, které jsou z podnikatelského hlediska velice důležité. Totiž využívání dat, a jak už bylo předtím zmíněno, máme brzy um, právě sdělení k svobodnému toku údajů a to se váže s využíváním těch dat, co to v praxi znamená pro podniky, zda jsou ta data anonymizována, zda jsou chráněna data jednotlivých občanů a jak se s nimi pak může ten či onen podnikatelský subjekt nakládat, aby zároveň občané i nadále důvěřovali tomu, co se děje v těch v té datové oblasti. Pak je spolehlivost. Spolehlivost, autonomie a e, rovněž i to, zda se eh, tento například mm, to vozidlo eh, samoříditelné nebo jiný autonomní stroj dokáže zhostit těch úkolů tak, abychom nemuseli pochybovat, že selže zásadním způsobem. Takže to jsou ty tři aspekty přizpůsobení se regulatorního přizpůsobení a eh, vy se asi budete tím zabývat v té zprávě. A pak je další část na které rovněž velice záleží. To je ta inovativní stránka věci. Jakým způsobem zajistíme, že inovativní um, úsilí bude reálně dosažitelné kdekoliv v jakémkoliv průmyslovém období, eh, průmyslovém podniku, v jakémkoliv odvětví, i těch, které prvořadě nejsou technologického rázu, jakým způsobem může být nově hospodařeno eh, se zdroji, s financemi a ty nové podnikatelské modely které umožní hospodárnější provoz i malých eh, a středních firm, nikoli pouze těch velkých. Tedy je to balíček opravdu mnoho vrstevnatý. Za prvé, technologie musí být k dispozici všude, na dosah ruky jakékoliv firmy. Tady přicházíme s právě tou vlnou investic do těch kompetenčních center, které by měly vzniknout ve všech členských státech. A peněžní prostředky z eh, roky 2020, které povedou k vzájemnému propojení těch center a i přeshraniční povaze. Eh, hlavní téma pro malé střední podniky a otázka, proč se některý malý střední podnik eh, váhavě rozhoduje pro to, aby se připojil, tak my chceme pod podpořit tu testující fázi, aby e, právě kalý malý střední podnik si mohl vše nejdříve z pohledu digitální inovace vyzkoušet, odzkoušet, otestovat. A pak takže to je ta první věc. Pak druhá věc. Hovořilo se neustále o tom, zda Evropa bude v předvoji. Takže tady máme ten hodnotový řetězec, Digitalizace je jeho klíčovou částí a abychom mohli vyvíjet vysoce kvalitní výrobky, postupy, služby, tak musíme mít technologii, které budeme pány, již budeme rozumět. Takže tady je otázka přechodu od výzkumu a vývoje k uplatnění a pak ale i ke standardizaci. A to my navrhujeme, aby technologie v těch klíčových oblastech naší ekonomiky, ať už se jedná o automobilový průmysl a rozvoj v té oblasti, například samoředitelná vodidla, až po 5G a e, nová právě e, počítačová technika. Máme zkrátkovitě řečeno pět takových eh, klíčových oblastí, takových úzlových oblastí, kde se budeme snažit vést ke vzniku ehm, partnerství veřejných, soukromých a zaměřovat se na ně. A pak je ta šestá část, rovněž důležitý aspekt digitální průmyslu. Totiž zajistit, aby v každém členském státě byl ten drive, ehm, byla ta konkrétní iniciativa. Zatím taková konkrétní iniciativa existuje v 11 členských státech. Iniciativa k digitalizaci ehm, průmyslu. A my už vytváříme rámec a doufáme, že se k této iniciativě připojí postupně všechny členské státy. To tedy mm, ehm, je vše z mé Jsme rádi, že náš parlament chce podpořit. Děkuji. Já bych si jenom ještě něco ráda vyjasnila. Že se jedná o pana Kajeliho ráno, který zde pohovořil. Děkuji mu. A nyní už žádám dalšího řečníka či řetnici o stručnost. To je paní Ekrov z DG Growth pro růst, prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já z hlediska průmyslového chci říci, že ano, Evropa má roli lídra v celé řadě průmyslových oblastí, ať je to automobilový průmysl, mechanika, inženýrství, ale určitě budeme potřebovat i nadále investice, si průmyslu a tento balíček je opravdu užitečným doplňkem naší strategie pro jednotný trh a naší cesty k digitální transformaci. Ovšem tou opravdovou přidanou hodnotou digitálních technologií je ta konvergence konvergence jiných klíčových technologií a předzetí nových eh, biznisových aktuálních eh, modelů. Toto podpoří eh, i stimulaci naší mezinárodní konkurenceschopnosti. Tato digitální transformace, jak mnozí poslanci zmínili, se týká všech odvětví průmyslu, mm, automobilový průmysl a celé řady další. Prostě tam všude je to opravdu zapotřebí. A chtěla bych eh, říct si několik eh, věcí o ICT, standardizaci a komunikaci. Ty eh, základní prvky už tu od mnohých zazněly. Ty odvětví, které závisejí na ICT, jsou naprosto zásadní. Je důležité, aby se veškeré překážky tady odstranily. Vše se propojilo, takže tímto eh, sdělením o standardizaci si slibujeme zejména interoperabilitu, tedy aby ty budoucí systémy opravdu no, bez jakýchkoliv překážek fungovaly a byly propojeni. Ta strategie závisí na dvou pilířích, tady se budou v první řadě upřednostňovat těch pět hlavních eh, oblastí, to je 5G, internet věcí, cloud computing, eh, cyberbezpečnost, to jsou ty hlavní oblasti, které jsme identifikovali pro ty nejurgentnější akce a e, ono to může urychlit digitalizaci, může to mít okamžitý dopad na naši konkurenceschopnost, jako například na e-health nebo inteligentní dopravní systémy, automobily e, bez řidičů a podobně inteligentní výrobu. V druhé části navrhujeme tedy eh, proces pro validaci, kontrolu, stanovování priorit toho, zda všechno eh, ladí a sedí toto se bude provádět využívání právě nástrojů pro evropský standardizační systém, zapojí se do toho celá řada aktérů ve věci standardizace. Samozřejmě, že budeme jak parlament, tak radu nadále informovat o pokrocích a a komunikovat se všemi důležitými zúčastněnými stranami, které jsou důležité pro celý tento proces. Děkuji a na, a na závěr ještě předám slovo kolegovi Butikoferovi. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Opravdu se těším na spolupráci a chci poděkovat komisi, že nám znovu zopakovala to, co ví. Grazie a tutti voi. E... Já vám všem děkuji. A e, Nyní předám předsednictví našemu panu předsedovi Buzekovi a ještě jednou vám všem děkuji za výtečnou práci. Good morning. Příjemné dopoledne, dámy a pánové. A dalším bodem našeho pořadu jednání, tedy bod číslo 5, je společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva, jakožto příklad provádění programu Horizont 2020 a budeme tu mít prezentaci výkonného ředitele IMI, pana Piera Molina. Pokud eh, mi dovolíte několik slov na úvod, eh, my jakožto zodpovědný výbor máme povinnost neustále hodnotit, zda eh, probíhá implementace programu správně, zda se objevují nějaké nové výzvy nebo legislativní či rozpočtové změny by měly být provedeny. No a v tomto kontextu je tato prezentace velice důležitá. IMI je jedním z těch mnoha veřejno-soukromých partnerství, které implementují eh, část eh, našeho programu Horizon 2020 podle článku 187. A ještě bych chtěl říci, že IMI eh, dva bylo zavedeno v půli roku 2004, následně po úspěšném jednání Evropského parlamentu na konci eh, legislativního mandátu v rámci tedy balíčku eh, několika veřejno-soukromých a veřejno-veřejných partnerství. Takže pokud mi eh, dovolíte nyní, aby pan výkonný ředitel v několika slovech pohovořil o tomto eh, partnerství, protože se jedná o eh, vlastně světově největší veřejno-soukromé partnerství v eh, těch vědách o živé přírodě. Takže bych to doložil i několika údají z té vlastně vaší iniciativy, nebo řekněme naší iniciativy, které vy jste výkonný ředitel, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci, abych vás rád obeznámil s novinkami eh, v rámci naší iniciativy pro inovativní léčiva. Jak už jste slyšeli, eh, role Evropského parlamentu byla zásadní v, i v našem vytvoření, takže rád vám není poskytnu aktuální informace. Takže Zopakuji tedy to, jedná se tedy o rozsáhlou iniciativu s rozpočtem v hodnotě 5 miliard eur. Je to partnerství mezi Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a přidružených. A farmaceutický průmysl přispívá tedy věcně, takže to není žádné evropské financování, jde to tedy z eh, soukromého eh, sektoru. Takže co i my potřebujeme, nebo proč eh, to potřebujeme v rámci tohoto prostoru. Víme, že tedy tyto procesy výroby jsou velice komplexní, rizikové nákladné, ty biologické mechanismy v pozadí eh, onemocnění jsou velice složité, ale zároveň to byly také poměrně velké pokroky, což je eh, velice eh, zajímavé. Je důležité nejen pochopit ty nemoci, provádět klinické testy, a zajistit také zase, aby všichni pacienti měli přístup k těmto inovacím, a to zejména také včas samozřejmě přesto, že jsme tu měli výtečnou oblast výzkumu ohledně mnoha nemocích, stále ještě nemáme dostatek například nových antibiotik, abychom, jsou tu problémy s antimikrobiální rezistenci, řešení problému například demence, celých, celé řady jiných nemocí. Takže opravdu potřebujeme rozšířit to spektrum rozvoje a inovaci. Potřebujeme také identifikovat a rozvíjet potenciální eh, diagnózy, je možná léčiva, testovat bezpečnost, efektivitu léči a doufejme, že také i adaptovat ty procesy, aby se navýšila efektivita v tom mm, financování těch projektů vytvoříme, řekněme, takový nový druh ekosystému, toho veřejno-soukromého ekosystému. Do toho zapojeno 9 000 výzkumných pracovníků, a 200 e, e, průmyslových týmů malých středních podniků, také zástupci pacientů, e, přes 500 združení právě těch farmaceutických a to všechno prostě ví ten nový vibrující ekosystém. I my tedy má rozdělené to financování tady na tomto grafu Eh, vidíte, eh, jak to vypadalo s IMI 1 a počátek IMI 2. A bylo to rozděleno do celé řady těch oblastí onemocnění, i když je tu velká oblast těch infekčních chorob, tam to byl pak také velký program v rámci té antimikrobiální eh, rezistence, což, jak víte, je taková velká globální hrozba a na závěr několik takových příkladů toho, té práce, co děláme. Takže v první řadě ta antimikrobiální rezistence, to je opravdu narůstající hrozba, jak vyplývá z nedávné zprávy my to řešíme na celé řadě úrovní i výzkumu. V první řadě to je naprosto zásadní, jak tedy um, mít ty nové uh, léčiva, která by teda jaksi bojovala proti těm bakteriím, pak navýšit uh, efektivitu dostat tedy ty uh, nová léčiva do klinických testů. To jsou nové projekty, které zapokojí celé řady nových eh, malých a středních podniků, jak víte. Ty klinické testy, to jsou zdlouhavé projekty, je třeba vytvořit i eh, sítě po celé Evropě, no a pak také v neposlední řadě vytvořit nové podnikatelské procesy, aby se jaksi pobídl i eh, ten průmysl, aby se do toho zapojil, což je opravdu velká výzva. Další onemocnění Alzheimer a demence, tady asi to nemusím nějak popisovat. 50 milion obyvatel je tím postiženo a je důležité tedy, nebo jak si toto onemocnění je čím dál dominantnější v naší společnosti tady. Je důležité vědět tedy, jaké jsou příčiny demence, Snažíme se eh, eh, rozvinout prostě určité schopnosti, takzvané včasné intervence, a také zapojit i jiné druhy technologií, nejenom z farmaceutického průmyslu, prostě jiné druhy technologií, které budou zapotřeby. Ještě chci zdůraznit, že 8. listopadu pan Maragal a kolegové eh, zorganizují událost právě o projektu IMI Alzheimer, a, a také projekt Human Brain, tedy lidský e, mozek, což je také zase spolu zorganizováno i s Evropskou komisí a, a bude to prostě takový digitální prostor, který se bude věnovat výzkumu e, nemoci Alzheimer. Pak jsou tu určité průřezové e, záležitosti, například bezpečnost léčiv, protože došlo k určitým zjištěním že eh, eh, i narůstá úmrtnost eh, díky určitým nemocem a je důležité také jak si moci předvídat například toxicitu určitých léčiv. Takže tady máme určité projekty, například e-tox, na tom pracují farmaceutické společnosti, sbírají data eh, do takové obrovské databáze, je to obrovský tedy datový projekt a toto by určitě zase nebylo možné bez nás, bez té naší struktury i my, protože propojujeme ten soukromý a veřejný eh, sektor. Eh, takže tato do té databáze tedy vstupují údaje na základě určitých kritérií, jako třeba toxicita těch léčiv. To je zase důležité, aby se snížilo množství využívaných zvířat při těch eh, testech a výzkumu. No a pak v neposlední řadě eh, jsou tu rozsáhlé projekty v takové první fázi vývoje. Tady eh, já můžu říci, že před desíti lety tady toto sbírání, ten sběr těch eh, částí eh, byl značným podílem, nyní ale toto spočívá vlastně na sedmi eh, farmaceutických společnostech, která dal dohromady takový velký rozsáhlý, řekněme, půl těch společností zástupců, kteří se tímto zabývají a tento projekt eh, je jedním z našich vlastně největších eh, úspěchů, co se eh, i zveřejnili vědecké dokumenty a, a podobně. My pou, jenom nevytváříme nebo nezajímáme se pouze o výtečnost výzkumu, my také jsme součástí toho regulačního rámce a také toho podnikového rámce. To znamená, že naše projekty, třeba o těch eh, bioznačkách, eh, jsou eh, nyní ve fázi kvalifikace v rámci Evropské lékařské agentury a myslím si, že je důležité zapojit do toho tedy celou řadu aktérů, nejen oblast regulační, pacienty, ale prostě další znalce, experty, který, kteří tedy můžou celý tento proces efektivnit. Otázka udržitelnosti, to je zase další velice důležité téma. Vytvářejí se tu prostě obrovská množství eh, dat, vytvářejí se tu tedy důležité eh, základy eh, na základě těchto údajů a je důležité to tedy tak nějak spolu sdílet s ostatními odvětvími. To je ta důležitá přidaná hodnota No a, a chtěl bych to tedy ještě zhrnout. Hodně se zaměřujeme také na pacienty, máme tu skupiny pacientů, příslušné projekty, JDRF, je naším důležitým přidruženým partnerem, máme tu nejrůznější školicí programy, vzdělávací, pacienti jsou prostě do našich projektů vždycky zapojeni. Já myslím, že jsem vyčerpal svůj čas, ale prosím, podívejte se na naše webové stránky, tam najdete mnoho informací o našich projektech a děkuji vám za pozornost a ještě vám tu na závěr nechám několik údajů. Děkujeme, děkujeme. Vážený pane výkonný řediteli, děkujeme za tento úvod. Paní Grosted je první, která by ráda položila otázku nebo určité připomínky. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych panu řediteli poděkovala za to, mezi nás přišel a zároveň mu poděkovala za tuto úžasnou práci, kterou už od roku 2015 odvádí v rámci institutu IMI. Samozřejmě, že váš projev je krátký, ale vidíme jasně zájem a zároveň důležitost Eh, celého procesu a projektu IMI. Já jsem byla zpravodajkou pro vytvoření IMI a poté jsem byla rovněž v mé skupině zpravodajkou za IMI 2 a vím, jaké jsou argumenty proti, jaké kritiky a podle mého názoru úplně nepodložené a které se týkají tohoto partnerství veřejno soukromého sektoru. Někteří se pořád obávají takových partnerství veřejného soukromého projektu a já naopak tvrdím, že je to jedna ze zásadních iniciativ. Je to jasný, velice silný signál Evropské unie směrem k inovacím v této oblasti a přístup pacientů k léčbě. Toto je záležitost, které jsme se věnovali i dneska v našem výboru. Přístup našich pacientů k lékům, k inovacím. A já vidím například osobně, jak je důležité udělat pedagogickou práci, vysvětlovat, vysvětlovat, zvyšovat povědomí, jak důležité je, jak důležitá je naše podpora v této oblasti eh, výzkumu, medicínského výzkumu, takže bravo. Díky Horizontu 2020 iniciativě pro inovační léky můžeme vyslat jasný signál z Evropské unie a to není často když jsme schopni vysílat takové skutečně pozitivní signály toho, co EU dělá. A já si myslím, že bychom měli být schopni říci, že jsme schopni mobilizovat finanční nástroje, které nám umožní dosáhnout synergie potřebné pro inovace. A i my, toto je, tato iniciativa je úžasným příkladem dva výzkumy, o kterých jste se zmínil, to znamená priorita projektu IMI 2 Jednak je to boj proti Alzheimerové nemoci, demenci a tak dále. Všechno, co se týká neurodegenerativních onemocnění a zároveň antibiotická rezistence, to znamená antimikrobiální rezistence. Víme, že toto je skutečné riziko v oblasti pokroku medicíny v současnosti. Otázka zní, zda tyto dvě oblasti, Alzheimer na jedné straně a na druhé straně antimikrobiální rezistence, mohl byste poskytnout trošku více podrobnosti ohledně výsledků, k kterým jste dospěli. Určitě nás to bude zajímat všechny. Takže bravo a děkujeme. Děkujeme. Pan Poche má slovo. Ano, pane předsedající, pane, pane řediteli, kolegové, já bych vám rád poděkoval za vaši vynikající prezentaci protože činnost společného podniku i my sleduji nejenom z pozice výboru ITRE, ale také jako e, člen výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde jsem shodou okolností s pravodajem pro rozpočtové absolutorium všech společných podniků pro rok 2015, tedy i e, toho vašeho. E, doufám, že už nyní mohu říct, že mě velmi těší výsledky společného podniku v uplynulých měsících i letech. Velmi pozitivně musím hodnotit to, jak došlo posunu v mnoha oblastech, zejména v implementaci programu Horizon 2020. A mohu také říct, že společný podnik velmi reflektoval doporučení Evropského parlamentu například v oblasti ex post finančních auditů eh, či snížení chybovosti, míry chybovosti v řízení vlastních projektů. A ehm, vítám, že jsme se v květnu dočkali eh, zveřejní zprávy o sociálně ekonomických dopadech a významném pákovém efektu pro investice v Evropské unii v, tomto ohledu bych se chtěl zeptat na následující dvě věci. Eh, za prvé, v čem spatřujete největší přidanou hodnotu eh, podpory projektů, eh, které nejsou přímo zaměřeny na základní nebo předklinický výzkum. Mám na mysli projekty zaměřené na trénink v oblasti vývoje medicíny či následný marketing, jako jsou PharmaTrain či SAFE, T a, a podobně. A pak mám ještě jeden dotaz. V minulých letech došlo k zvýšení zapojení malých a středních firm do projektů IMI. Bylo to, myslím, kolem 16% v roce 2015, 16% ze všech příjemců. A Evropský parlament vyzval k dalšímu zvyšování zapojení malých a středních podniků. Nicméně e, vám se zatím nepodařilo to procento navýšit. E, naopak spíše mírně klesá. Eh, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se s touto situací vypořádáte a co je asi největší překážkou eh, toho možného většího zapojení malých a středních podniků. Děkuji. Uh, thank you very much, Uh... Děkujeme. pani Můdy na slovo. Děkuji za slovo. Já bych navázala na ty připomínky, které zde již zazněly ohledně výsledků IMI a zároveň očekávání dalších samozřejmě výsledků je naší společnou odpovědností lépe komunikovat, lépe sdělovat našim občanům. Ať již hovoříme o Alzheimeru, o cukrovce nebo jiných problémech. Samozřejmě, že lidé by mohli těžit potenciálně z vašich výsledků a samozřejmě to veřejno-soukromé partnerství, to si myslím, že je nesmírně důležité. Viděli jsme to selhání na trhu a my jsme v podstatě díky eh, i vašim projektům přišli s určitou přidanou hodnotou. Moje otázka, jestli bych to tak mohla říci. Vím, že jsou různé univerzity u mě v mém regionu, které se aktivně zapojily do vaší práce, vaší iniciativy, i my různé výzkumy v medicíně ve Velké Británii, které opravdu to vnímají jako obrovskou přidanou hodnotu, angažují se v tomto projektu. Proto bych se ráda zeptala, když se podíváte zpátky co si myslíte, že přinesla Velká Británie, eh, naši věci, naše vědecká sféra eh, vůči projektu IMI a jak na to nahlížíte? Děkujeme. Pan Zoríňo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat a poblahopřát panu Pěrovi Melenovi za jeho prezentaci celkově za práci i my. Přístup k inovativním léčivům je naprosto zásadní. My s tím technologickým projektem nalezáme nové reakce, nové odpovědi pro náš průmysl, ale zároveň také musíme nalézat nové možnosti na nahrazování jsou vzhledem k narůstajícím rezistencím. Ta kombinace veřejno-soukromá, zaintegrování horizontu 2020, to je velice důležité, abychom mohli dostat evropské pro, eh, prostředky lidem, aby cítili, že opravdu z toho mají přínos, že je tu přímá aplikace těch prostředků. Takže bych chtěl položit eh, takovou, řekněme, trošku odlišnou otázku. Když se prodiskutovává toto téma, například například v mé zemi o těch inovativních léčivech, tak se vždy nadnese otázka dopadu na ceny. To znamená na jednu stranu, do jaké míry tyto inovativní léčiva mohou tak nějak hodně změnit, nafouknout ten eh, národní eh, zdravotní systém a zabránit tomu, aby jiné druhy léčiv byly k dispozici, anebo pokud se nedostanou přímo do národního zdravotního systému, tak budou omezeny a mnoho pacientů tak nějak bude mít omezený přístup k ním. Prostě jaká bude odezva Eh, v, tom eh, závěr, v té závěrečné regulaci ohledně cen. Mr. Kodíček. Dobrý den. Do, eh, já bych měl několik drobných dotazů. Tady pan Pierre Mullen se zmínil o velice pěkných úspěších. To je to, co nám chybí, protože spousta lidí říká, k čemu je nám Evropská unie a tady vidíme určité, určitá úspěšná řešení zrovna ve velice potřebném sektoru. Eh, já bych se chtěl zeptat, jestli kromě Alzheimera, kde je to velice složitá záležitost, já jsem sám jeden z podporovatelů nějakých pokroků a vím, že to není jednoduché, zatím jsme na začátku. Rezistence to je záležitost opravdu velice složitá. Eh, jestli se budete angažovat také v robotice, protože robotika to je velice důležitá věc, v řadě chirurgických úkonů právě roboty nám umožňují velice přesnou práci. Eh, v České republice se v tomto oboru hodně děje. Eh, dále v rakovině. Chápu, rakovina má zhruba 200 druhů rakoviny, některé jsou virového původu, tam už třeba číp, rakovina čípku a podobné věci jsou do určité míry řešeny, ale je tam spousta věcí, kde nevíme a e, rakovina je jeden z nejčastějších problémů. A potom jsou to náhražky v ortopedii. E, jak to vypadá dál, zatím máme velké klouby a podobně, ale e, je tam spousta dalších věcí, kde jsme úplně na začátku a na závěr přínos subjektů v České republice pro vaši práci. Děkuji. Uh, Děkuji, pane řediteli, dospěli jsme ke konci našeho seznamu tazatelů. Děkuji. Všechno skvělé otázky budou se je snažit zodpovědět jedna po e, druhé. Děkuji paní Grostet za její příspěvek a tady se domnívám, že u EMR jedna z velkých výdobytků, který se nám povedl, je, že jsme přizvali malé střední podniky, aby se posadili ke společnému stolu s velice zkušeným panelem odborníků a aby jim poradili, zda stojí za to se v molekulární oblasti posouvat dále nebo ne. To jsou a to jsou lidé nesmírně zkušení v AMR a dokázali těm malým středním podnikatelům poradit, co s tím. Další věc, kterou zmíním v kontextu AMR, je veliká potřeba eh, usíťovit nikoli pouze evropské zainteresované strany, ale celosvětově vše eh, propojit. Totiž eh, v USA prostřednictvím BARDA například programu se mnohé už rozehrává. A my to musíme všechno propojit. Ono totiž se nejedná pouze o evropský problém, je to problém globální povahy. Takže ty dvě věci k tomu eh, k Alzheimerově chorobě. Tady se zmíním o dvou záležitostech. Mnohé úsilí směřuje k rozklíčování těch podtypů Alzheimerovy choroby. To není jedna nemoc, Ono se to musí nejdříve eh, patřičným způsobem utřídit, protože ta stratifikace posléze bude učující při stanovování strategií eh, dalšího výzkumného úsilí. Což znamená, že eh, je třeba spolupracovat s pacienty a doufejme ve fázi, než se u nich choroba rozvine a díky tomu dospět nějakému pokroku. Sociální a hospodářský dopad. Pan Poche například se tázal na otázku školení a otázku malých středních podniků. Máte pravdu v tom, že v tom přechodném období eh, k inovativním způsobem léčení je absolutně učující a nejedná se pouze o proškolování zdravotnického personálu, aby vše lépe pochopili, ale i o proškolování pacientů, protože hlas pacienta zní stále výrazněji a jeden z našich projektů spočívá v tom, že budeme zavádět školící modely i pro pacienty. Takže ano, na školení velice záleží. A pak máte velice um, správný um, poznatek v tom, že malé střední podniky, e, tam by to určitě je 16% podíl, z našeho pohledu je to pouhý 12% a my se snažíme přijít na to, oč tam jde jak je možné stáhnout ruku k malým středním podnikům, aby byli například ochotní ponořit se do našeho rámce týkající se duševního vlastnictví, když je někdy vnímán jako velice složitý, ono to tak až strašné není. A jakým způsobem je můžeme vtáhnout do spolupráce například s velkými konzorci, kde oni se bojí, že by je to potopilo. Takže tam musíme najít nějaké mechanismy, jak na to. Paní Moody, vaše otázka se samozřejmě rovněž zabývá velice významným tématem. Spojené království je v IMI beneficient číslo jedna, je na prvním místě a my si velice vážíme úsilí britských univerzit, skupin těch týmu těch pacientů, eh, které rovněž jsou velice aktivní. Je to vyzrálý způsob spolupráce, Tedy můžeme pouze říci, Spojené království je země, na níž nám záleží a pokusíme se najít způsob, jak se to bude do budoucna řešit. Zatím můžeme pouze říci, vše je, jak tomu bylo doposud, takže e, rozhodně se stojí za to ještě stále ucházet u IMI. A pak byla otázka ze strany pana Zorino týkající se stanovování um, ceníků cenotvorby, oceňování, to je velice složitá záležitost. Tato oblast, jak víte, je v pravomoci členských států. Není to evropská záležitost. Tam dochází k tomu vyjednávání na úrovni členského státu. Takže oč my se pokoušíme v rámci IMI je, aby ten postup výzkumu a vývoje byl fungovat co nejlépe. A doufáme, že díky tomu budou léky dostupnější, cenově dostupnější. A pokud celý koncept léku šitých na míru pacienta a stratifikace bude založen na tomu, že se bude léčit cíleným způsobem a ve správné fázi života, nic takového nebude fungovat, pokud si tyto léky nebude moci ať už pacient nebo zdravotní systém dovolit ufinancovat. Takže zatím jsme ještě v rané fázi, kde musíme nejdříve zapracovat na účinnosti, na co nejlepším fungování toho procesu. Zatím bohužel moc dobře nefunguje, tam mnoho ještě věcí, které se může zlepšit. Pak celá řada otázek i jiných. Ano, zabýváme se rakovinou, a budeme se rakovinou zabývat ještě ve větší míře. Od letošního roku máme už strategickou řídící skupinu v rámci IMI, která se zaměří pouze na rakovinu, což je novinka. A je důvodem toho je, že firmy nyní už nahlíží jako výhodné, že budou vzájemně na lécích proti rakovině spolupracovat. Robotika, to nás nesmírně zajímá v podstatě jedna eh, ta idea, to je ta evropská eh, továrna v Nizozemsku, kde eh, ten zájem byl takový, že se naopak zvyšila zaměstnanost a právě v, to je severní Brabantsko v Nizozemsku, kde máme nyní právě více kvalitních míst pracovních. Um, ortopedie a ty náhrady tam ještě zatím ne, moc ne, ale budeme se zabývat více tím pokročilým stádiem terapie. To rozhodně se například projeví pozitivně těm osobám, které trpí vzácnými chorobami, vzácným typem rakoviny, ale postupně i ostatním doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Předseda říká, jistě. A pak ještě ta nejzávažnější otázka, jak na to bude reagovat veřejnost. Veřejnost chce přesně vědět, proč AMI a IMI jsou tak významné a proč čerpají až tolik prostředků z horizontu 2020. Ano, my to velice pečlivě zvažujeme z pohledu adicionality. Které projekty IMI by se nikdy nezmotnily, kdyby IMI neexistovalo? Předseda, je možné vše takovým tradičním kolaborativním způsobem pojednávat? Odpověď zní nikoliv. To je vlastně ta otázka, která nás všechny trápí. Jak občanům vysvětlit, jak skvělá iniciativa to je. My už jsme ji uvěřili, ale jak to můžeme na veřejnosti hájit? Odpověď. Já bych tady měl trojí odpověď, totiž za prvé. Je to poprvé, co i velcí průmysloví subjekti spolupracují vzájemně. Přece farmaceutické odvětví je tradičně velice konkurenční a nyní máme 7, 8, 9 těch velkých firm, které jsou ochotny spolupracovat vzájemně mezi sebou a oni nám pak řeknou, v čem spočívají ty hlavní výzvy. Oni potřebují ale pak tu kreativitu našich akademiků a i přispění malých středních firm. Oni si s tím jinak sami neporadí. A pak je třetí věc, která je absolutně jedinečná. Díky velkému rozsahu toho, co chceme řešit a díky tomu, kolik jsme zapojili aktérů z podnikatelské sféry, máme výhodu té škály takzvané, což nám závidí američané a jiní azijské státy, protože díky tomu dosáhneme větších výsledků. Děkuji, říká předseda, to snad bylo uspokojivé ve smyslu odpovědi a nyní už můžeme předstoupit před naše občany, abychom jim představili jak ten projekt, tak možná ještě i jiné projekty, že ano? Máme jich více. Takže děkuji vám velice, pane řediteli. Milí přátelé, a nyní už poslední bod našeho dopoledního pořadu jednání. Bod číslo 6. Výsledky probíhajících třístranných jednání. Máme zde jeden důležitý trialog, totiž energetická účinnost a štítková. Ono se to ukázalo v konečném důsledku, že to nebylo až tak snadné, jak jsme si původně představovali. Je tedy velice důležité, abychom si vyslechli pana Tamborána, jak nám to zde vylíčí. Máte slovo, pane zpravodaj. Ano, jen velmi stručně. Ten eh, trialog se týká návrhu na řízení revize těch kritérií pro označování energetické efektivnosti. U série výrobků nejznámější jsou asi ledničky, pračky, ale Nejedná se jenom o ty chladící elektrospotřebiče i o jiné. Někteří z vás si asi připomenou, že parlament hlasoval svůj postoj poměrně uspokojivou většinou a my doufáme, že po třech setkáních se nám podařilo uzavřít ten trialog nebo v podstatě jsme si tak tedy mysleli, ovšem vyvstaly tu určité institucionální problémy, které se zase netýkají čistě určitých článků, jsou to spíše aktiv přenesené pravomoci prováděcí akty, o které tu jde. Loni v prosinci rada přijala postoj k tomuto tématu a přesunula všechno do aktů v přenese, pardon, do prováděcích aktů a pozice parlamentu zase počítá s aktiv přenesené pravomoci. Měli jsme tam interinstitucionální dohodu, a ještě tedy eh, v zimě to tak bylo, tam jsou tedy možné interpretace Eh, jak ze strany Rady komise, tak parlamentu, jak eh, je možno postupovat, podle jakých norem a v rámci lepší legislativy Rada trvá na své pozici těch prováděcích aktů a parlament trvá na aktech přenesené pravomoci. A pokud eh, bychom šli cestou těch prováděcích aktů, tak by se cesta zablokovala na konferenci předsedů. Tedy eh, netýká se to jenom tohoto tématu, ale v podstatě jakéhokoliv jiného legislativního aktu, kterým se budeme věnovat. Jinak, co se týče obsahu, je to hodně odborná oblast, takže já tu nebudu konkrétně probírat jednotlivé články. Ovšem vidíme tu možnost dosáhnout zhody. Eh, týká se to takového eh, nového nastavení toho rescalingu, nových eh, etiket, eh, štítků, pak je tu ten eh, časový koncept. Tady se hodně blížíme k té dohodě, ale pak jsou tu ještě témata, jakožto například otázky ochrany spotřebitele v případě náhrady za nějaký poruchový výrobek, je to tedy takový první legislativní text po tom skandálu s Volkswagenem, to je třeba si uvědomit, takže se to týká asi vícerých právních norem, kde bude zapotřebí to uspůsobit. Já chci poděkovat panu předsedovi, který tu vystupoval jako opravdový předseda, byl nám neustále nápomocný od samotného počátku i nyní v této fázi jednání. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám, Dario Tamborano. Ono to není eh, jednoduché jednání, které tedy eh, nyní stojí před námi, ani eh, to další kolo. Ve třech kolech jsme to neukončili, jak na to poukázal pan Tamburáno. Má někdo z vás nějaké dotazy, nějaké připomínky? dotazy zejména na pana zpravodaje. Z mého pohledu, pokud mi dovolíte k tomu říci jednu poznámku, je velice důležité dosáhnout něčeho jako například společný postoj v Evropském parlamentu. A proč? protože samozřejmě ten mandát, o kterém jsme hlasovali v plénu, ten by se měl trošku změnit, jak jistě víte, v průběhu jednání. Tam nemůžeme dosáhnout toho, co jsme navrhli na plénu nebo na úrovni našeho výboru, to je poměrně jasné. Takže by bylo výtečné, kdyby i před eh, těmi eh, setkáními na technické úrovni, což bude v pátek, tak eh, stínoví zpravodajové a pan zpravodaj se setkali a sdělili si tedy, co je z našeho hlediska ještě možné, protože samozřejmě rada navrhuje určitá řešení, a mělo by být eh, poměrně jasné, zda jsme ochotní to odsouhlasit. Samozřejmě můžeme eh, bránit náš postoj, to je samozřejmé, všichni to ví a eh, náš zpravodaj i stínoví zpravodajové se o to snaží, takže tady s touto věcí nemáme žádný problém. Ale silné společné stanovisko v této věci, to by bylo zapotřebí. A pak, to je zase další věc, a my to obhajujeme společně a já jsem také obhájcem tohoto postoje a to, že akta v předesené pravomoci jsou tady v tomto případě zapotřebí a ne prováděcí akty. Protože to bylo také v předchozím nařízení a očekávalo se to tak i po naší poslední dohodě s radou a s komisí tedy v rámci té lepší tvorby legislativy. Takže eh, jdeme touto, eh, tímto směrem, tedy směrem aktů v přenesené pravomoci a ne prováděcími akty, jak je tedy přání eh, na straně rady v tom návrhu. Takže pokud nikdo nemá žádné další dotazy a vše je víceméně jasné, tak abych eh, uzavřel naše dopolední zasedání, ne eh, tedy raní, už jsme se přehoupli do odpoledne. Takže já vám tímto ještě jednou děkuji a opět se setkáme v 15 hodin. A nyní ta nejdůležitější informace. Zítra v 9 hodin 14 bude hlasování. Budeme hlasovat dlouhé hodiny, jak říká sekretariát, včetně přestávky možná v půli, takže opravdu připravte se na to. Ve výboru ITRE pracujeme tak pilně, že tu máme opravdu hodně k hlasování. Takže dnes odpoledne ve tři a Zítra odpoledne pak nezapomeňte společné setkání s výborem pro kulturu, kreativní eh, průmysl. To je taková novátorská myšlenka rozvinutá právě v našem výboru a proto bych vás chtěl přizvat. A zítra končíme v 18.30, nebude to končit dnes, takže doufám, že zítra tu všichni budete, já tu určitě budu a těším se na vás ve tři hodiny odpoledne.